Can, can members please take the... Poprosím poslance a poslankyně, aby se usadili, tak abychom mohli zahájit schůzi. I'm just looking, have we got anybody from the EPP in the room? Right. Well, okay. Zeptám se, jestli tady máme někoho z EPP. Dobrá, tak budeme hlasovat o všem en bloc. budu hovořit o inspirativním tématu aktu přenesené pravomoci. Vlastně Alín, tebe si měla předsedat, protože je to moje stanovisko. Má někdo nějakou procedurální poznámku? Pokud ne, um, Arlin se ujme předsedání. Jak jistě členové výboru vědí, je to stanovisko pro právní výbor týkající se aktu přenesené působnosti, které budou zahrávat důležitou roli v naší práci. Je to vlastně nový postup projednávání ve výborech, zatím proto nemáme lepší název. Máme také určité pozměňovací návrhy a soubor kompromisních návrhů. Myslím, že prakticky všichni se na tom shodli. Dokonce se možná i podaří je nalézt. Ano, máte to na seznamu pro hlasování. Takže kompromis máme k poznacímu návrhu 6, máme tam doplněk eh, na konci, eh, zatímco připomíná, že ve všech oblastech eh, základní akt, tedy směrnice a podobně, musí explicitně definovat cíle, obsah, rozsah a trvání aktu v, v, v přenesené působnosti ledaře a tak dále. To je tedy pro vyjasnění celého postupu. Další ústní poznací návrh se týká odstavce 4 a výsledný návrh u tohoto návrhu by tedy nyní zněl, zúraznuje, že eh, smlouvy nezakotvují žádné požadavky pro legislativní rozhodnutí o aktech přenesené působnosti, že by měly tedy obsahovat eh, písemná odůvodnění a tak dále nad rámec minimálního požadavku článku 296 smlouvy o fungování Evropské unie, který se vztahuje na všechny legislativní akty, všechny právní akty. Myslím, že máme dohodu ohledně těchto dvou ústních změn a zbytek snad můžeme vzít naraz. Nevím, zda někdo chce položit ještě nějakou otázku nebo o tom vést diskusy. Nehlásí se někdo? Ne, takže pokud máme obecnou dohodu v této věci, protože eh, jsme se o tom hodně korespondovali po mailu, bylo by dobré, kdybychom mohli hlasování vzít potom unblock naraz. Sekretariát se pravděpodobně pokusí skontaktovat eh, koordinátory, kteří ještě nedorazili do hlasování. A nyní můžeme přistoupit eh, k zajímavějším záležitostem, když tato nebyla úplně bezvýznamná. Můžeme tady přistoupit k projednání návrhu zprávy o CRD 3, o směrnici o kapitálech požadavcích 3 a předám slovo naší zpravodajce Aline McCarthyové. Uh, Děkuji, Sharon. Děkuji za tuto příležitost, že eh, mohu předložit tento návrh dokumentu. Již jsme vedli diskuze na toto téma. Chtěla bych zareagovat na některé pochybnosti nebo nápady, které vzešly z té diskuze. A samozřejmě jsem otevřená vůči eh, diskuzi spolu s stínovými zpravodaji. Cokoliv mi předložíte, eh, ta premisa zůstává stejná. Zabýváme se touto směrnicí, která protože banky nejsou dostatečně kapitalizovány a kromě e, vysokého e, rizika e, v kombinaci s kapitálovou příležitostí a finanční krize se tím musíme zabývat. Eh, vzhledem k přístupu k, této zprávě musím říci, že má prvá odpovědnost eh, za legislativní záležitosti v tomto výboru je sledování zájmu daňových poplatníků, veřejnosti. A celá řada prošla eh, z médií. Vedli jsme také celou řadu diskuzí v rámci předchozích výměn názorů. A dohodli jsme se na na cílu. Potřebujeme stabilnější bankovní systém, který nebude zatěžovat daňového poplatníka a politika odměňování nemá vést k přílišnému riskování. A to, co děláme v rámci legislativy v EU, je usilování o robustní dlouhodobá pravidla, předpisy a eh, eh, chceme eh, sledovat nějaká zásadní není roz, krátkodobá rozhodnutí, ale spíše dlouhodobá. Mé eh, pozměňovací návrhy sledují tedy zásady dohodnuté na G20. To bylo zase zcela jasné, co musíme udělat, přijmout globální přístup k této oblasti eh, politiky, které přijal eh, jednání G20, se týkají posuzování rizik, Eh, řízení rizik, což jsme tedy udělali a domnívám se, že se na to podíváte detailně, je eh, spojení s eh, doporučení návrhu SFB. E nemůžeme navrhnout nějakou legislativu bez jejich doporučení, a proto uvidíte, že je to ještě podrobnější, než jak jsem to navrhla, ale samozřejmě zde můžeme provést změny ráda bych připomněla, eh, co je obsaženo v zásadech SFB. Eh, tam je zcela jasně skonstatováno, že bonusy, odměny by měly být za dlouhodobý výkon a měly by být úměrné, úměrné výsledku. To se odráží v našich pozměňovacích návrzích a neměla by být na ně žádná záruka. Zahrnula jsem tyto zásady do směrnici, ale je samozřejmě v kompetenci společnosti, aby rozhodovali o odměňování. Je to také odpovědnost dozorčích orgánů, aby to bylo bylo v souladu s těmito eh, zásadami. Ale já jsem se snažila tedy zahrnout eh, zásady směrnice SFB s eh, drobnými změnami, které vysvětlím. Stručný přehled tedy začleněných zásad do směrnice a některé z nich jsou také v pracovním textu rady. Odměňování na základě dlouhodobého výkonu bez záruky, bez takzvaných zlatých padáků stabilita musí být prioritou eh, takže tu eh, musí být přiměřené kapitálové základně eh, v tomto návrhu jsem se podívala na eh, doporučení komise z roku 2009, kdy je řečeno, že eh, eh, musí držet akcie minimálně tři roky a mnohé banky si stanovily takovýto, technic, takovýto etický kodex, tedy držení akcí po dobu deseti let. A co se týče obchodního cyklu, o tom jsem takto hovořila, protože o tom eh, kolegové posledně několikrát hovořili a sledují to národní orgány dohledu Eh, co se týče zásad SFB, eh, tak eh, je to v souladu s nedostatečným výkonem. 60 bonusů musí být s odloženou platností a dále je jsou tu, je to politika vyplácení bonusu do zámoří a chtěla bych eh, říci, že určitý počet musí být eh, členové, ne vedení podniků. A tady požadují 100% eh, tedy nevýkonných ředitelů, kteří budou tedy v tom výboru, který bude rozhodovat o odměňování. <clears throat> A dále je to opět eh, jasný na vrch SFB. Eh, eh, mé doplňky zahrnují Eh, platby podle obchodní jednotky, abychom zcela jasně eh, viděli, eh, s jakými aktivitami jsou zpěty tyto bonusy. Praktický příklad Evropská banka, která začíná se rozhodne vyplatit 2,2 miliard bonusů na nespecifikované rizikové aktivity a my potřebujeme vědět, které aktivity mají být tímto bonusem odměňovány. Dále kromě doporučení 204 9.3 se týká e, národního řízení. Doporučuji, aby to bylo zveřejněno na individuální úrovni pro bankovní ředitele. Dále upozorňuji na dvě oblasti, kde jsem posílila ten text oproti textu e, návrhu SFB. SFB si zcela jasně vyjadřuje, že e, počítá s určitými opatřeními na pomoci bankám a v případě eh, striktní kontroly eh, v případě odměňování. Eh, tady je pozměňovací návrh 53, jsou tu aspekty podmíněnosti, pokud já samozřejmě neříkám, že by to měly být závazné bonusy, tyto bonusy jsou podmíněny tím, že banka nebo společnost eh, bude pracovat podle kapitálové zákony podle kapitálových základních požadavků, potom budou eh, bonusy vyplaceny. Je to dočasné opatření eh, pro banky a podpoří potom svou činnost z penězů daňových poplatníků. <clears throat> Tyto banky mají jako první prioritu. To by bylo tedy, takováto akce by byla proti zásadám SFB a za druhé, další bod, který jsem doplnila k návrhům SFB, je skutečnost, že bonusy musí být úměrné vůči platům. Někteří eh, asi s tím souhlasit nebudou. Domnívám se, že musíme nalézt nějaký způsob, jak určit, co tato úměrnost znamená. Eh, nestačí říct, že musí být úměrné. Eh, opírám se o model z Nizozemska, kdy tyto bonusy nemají překračovat platy. Myslím, že je to jasné opatření, opatření střední úměrnosti, eh, což bude pochopitelné pro veřejnost. Je to pozměňovací návrh 55 eh, nesmí to překročit 50 eh, celkové roční odměny a myslím, že tato myšlenka by měla být ještě podstatně rozpracována. Je velice obtížné říci, jak eh, to může být v souladu s požadavky SFB, eh, nebo je také možné nevyplácet žádné bonusy. Eh, nemělo by to vést k dalším rizikům. protože v některých případech 90% závisí na bonusech. Mohla by tedy vzniknout situace, kdy eh, osoby závisí eh, velice na bonusech. Tedy, jak už jsem řekla, jedna cesta dosáhnout vyváženosti je taková. To navrhl jsem tedy, aby národní eh, orgány dozoru provedly takový benchmarking a navrhla jsem, aby národní orgány eh, dozoru provedly benchmarking a sledovaly politiku odměňování ve všech členských státech a také jsem to doplnila o požadavky, aby se tyto informace předkládaly evropským bankovním úřadům, jelikož se domnívám, že to je velice důležité, abychom měli tuto politiku na úrovni EU a bude nutné provádět určité modifikace. Je to teprve eh, nová politika a budeme provádět modifikace i v budoucnosti. Co se týče eh, kapitálových požadavků, chtěla bych chtěla říci, že mé pozměňovací návrhy, já jsem jich vlastně předložila málo, ale my pouze implementujeme pravidla o eh, kapitálové přiměřenosti z Bazilie, eh, na níž jsme se již dohodli a já chápu, že banky eh, budou asi rozčíleny, eh, eh, když se podívají na tuto část pozměňovacích návrhů, budou požadovat odložení do roku 2012, ale banky mají mít určitě určitou výši kapitálu a <clears throat> to je třeba tedy kalibrovat některé eh, návrhy z Basileje já bych potřebovala eh, nezávislý přehled eh, těch eh, dopadů těch návrhů. Evropská unie se snaží implovat tyto předpisy a já se domnívám, že je tady dohoda, že to nebudeme, předkla- nebudeme předkládat cení harmonogram byly tu jiné e, závazky z roku 2009. Za druhé, nedomnívám se, že implementace e, Bazileje bude představovat nevýhodu. E, tady není žádná regulační nevýhoda, že budou banky podkapitalizovány. Takže tři hlavní fakty, které musíme zohlednit. Tato opatření jsou koncipována, aby napravili obchodní portfolio a sekuritizace eh, dále, eh, aby zabránili nedostatečnému pokrytí slabých stránek. Musíme dosáhnout pokroku eh, těmito opatřeními, aby nedocházelo k selhání bank. Aktiva byla dostatečně oceňována a posilovaly se vysoce rizikové aktivity a to pomůže e, spíše návrh souhlasí e, s e, Bazilejí v roce 2009. Bude to 18 měsíců ještě do data implementace, protože banky předložili návrh e, v podobě bonusů a dividend v roce 2009 nebudou moci splnit závazky z Bazileje, protože tu není ani e, rok k dispozici. E, dále hledám nezávislé důkazy jak provést určité modifikace. Proto no, navrhuji implementaci do roku 2010 a budeme mít e, studie kvantitativních e, dopadů a budeme moci provést přizpůsobení, kde to bude zapotřebí, když se podíváme na hlavní změny e, režimu z Bazileje CDR 4, tedy požadujeme plnou podporu od komise. Bylo to CET z roku 2009 a mám tu eh, dohodu, že se tím eh, průzkumem bude zabývat parlament. Základní změny eh, jako poměr pákového efektu podle CDR4 vyžadují dynamiku a ty jsou řešeny čistě politicky, proto jsem to zařadila do celé řady eh, vizí, které se týkají do eh, přenesených zákonodárných pravomocí. Čekám eh, na zprávu pana Sancheze. Zejména jsem aplikovala ve třech oblastech přenesení zákonodárných pravomocí. Jsou to technické standardy na základě AVA, což by mělo být eh, v souladu s eh, novými pravomocemi parlamentu, eh, pokud nebude zapotřebí Bazily 4, jak se o tom právě diskutuje, mělo by to být implementováno přenesenými zákonodárnými akty Eh, jako kompromisní eh, návrh pro eh, vysoce komplexní resekuritizaci. Komise podporuje due diligence v těchto případech a souhlas s těmito transakcemi členské státy nechtějí, aby to eh, příliš zatěžovalo regulátory. Jako kompromisní návrh eh, navrhují, aby eh, komise nejprve ukázala nutnost takovýchto opatření. Je to CRD2 a due diligence. Pokud začnou působit, tak potom budou definována kritéria sekuritizace. To bude předmětem další dohody mezi parlamentem a radou. V každém případě tato opatření v každém případě tato opatření usilují o dobrou vyváženost mezi nutnou flexibilitou a nutnosti pro zákonodárce schválit či zamítnout tyto návrhy. Uvítám veškeré vaše připomínky, návrhy k e, návrhu zprávy, který jsem předložila. E, jsem otevřená vůči diskaze, samozřejmě, diskuzi. Samozřejmě uskutečníme setkání se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Arlín. Musím říct, že tlumočníci se trošku zapotili. Blikala tady na mě červená světilka. Nejprve se obrátím na stínové zpravodaje. Nemáme tu zastoupenou EPP, takže Vicky, chceš k tomu něco říci? Děkuji. Já se domnívám, že tady jde o nesmírně důležitou legislativu, nejenom kvůli tomu cíli, ale kvůli signálu, který to vyšle ohledně toho, jaký je názor našeho výboru v parlamentu na finanční služby. Na jiných místech hovoříme o legislativě o věcech, které se mohou odehrát v budoucna, jaká bude architektura dohledu do budoucna, jak možná budeme eh, věci řešit do budoucna, ale tady jde o kroky, které očekáváme od finančních služeb okamžitě. A proto si myslím, že je velice důležité, aby všechno to, co jsme řekli ohledně hodnocení dopadu, chytré regulaci, eh, kvalitnější regulaci, aby náš výbor to uvedl v praxi právě prostřednictvím této legislativy. Kroky, které se zvažují, se týk, které se týkají odměňování, se týkají bank, sekuritizace a e, kapitálu na trading book, tedy aktiv držených krátkodobě za účelem prodeje. E, vypracovat takovouto, respektive ten návrh té směrnice je jen obtížně pochopitelný. Je třeba se tam zorientovat v různých e, v různých věcech, které předcházely eh, směrnici o kapitálových požadavcích, abych se v tom člověk vůbec vyznal. A já chápu, že i někdo, kdo má zkušenost finančních trhů, eh, tady naráží na opravdu velmi eh, složité detaily, ale ta věc je nesmírně důležitá. Řekla bych, že nebyla provedena přiměřená studie dopadů u Bazilie dva se v, minulý rok dělalo hodnocení dopadu, které se týkalo eh, právě tradingu kapitálu a týkalo se to části vlastně toho kapitálu eh, s tím, že banky by měly zvýšit až eh, svůj kapitál až na rezervy až na 2% HDP eurozóny. A potom se bazely začal zabývat korelačním obchodováním, korelačními obchody a ukázalo se, že to je tak složité, že nechali banky provést další studii hodnocení dopadu, což je mnoho stovek otázek, prostě dlouhé dotazníky, které banky musí vyplnit. A bylo to odloženo na červen. A to, co mi říkají banky o některých dopadech, znamená, že ty dopady mohou být velmi důležité, ale to, co říkají regulátoři orgány eh, dohledu, také je velice zásadní. Eh, bazilský tým se s tím zřejmě zabýval minulý týden eh, v Singapuru a opravdu tam byla vyjádřena vážná znepokojení. Existuje absolutní konsenzus v tom, že banky musí držet více kapitálu v rezervě proti sekuritizaci a proti eh, trading book. S tím souhlasí každý bankéř, každý politik. Potřebují více kapitálu na tyto různé činnosti a mimochodem potřebují také větší likviditu. Ale tady běží o to, jak bude vypadat implementace a harmonogram. Dovolte, abych tady eh, citovala Lorda Mendelsona, eh, našeho bývalého pana komisaře, což je můj eh, protějšek, zástupce opačné jaksi, strany, ale v tomto s ním souhlasím. Hovořil s velkými firmami a o bankovním kapitálu řekl, že nová pravidla musí být implementována takovým způsobem a v takovém časovém rámci, aby nevznikla nyní nejistota abychom neohrozili schopnost bankovního systému eh, financovat úvěrové potřeby globální ekonomiky eh, v průběhu oživení. S tímto prohlášením naprosto souhlasím. Takže opravdu je třeba si uvědomit, jaký bude dopad té věci. Některé banky tvrdí, že by to mohlo být eh, vážný dopad na jejich schopnost poskytovat úvěry. Potom, co jsme slyšeli dnes u pana Strause Kána dnes dopoledne, když hovořil o potřebě toho, eh, aby opět začaly plynout eh, prostředky z soukromých, eh, soukromých zdrojů do ekonomiky, a máme tady také svoji vizi pro 2020, přístup k širokopásmovému přístupu, aby jsme byli v Evropě součástí informační revoluce, abychom užívali technologie s nízkými emisemi uhlíku, měli lepší eh, bezpečnost eh, v oblasti energetiky. Toto všechno si žádá velké investice, které budou muset být nastavené také soukromým sektorem, čili měli bychom naslouchat i hlasu bank a nemám jistotu, že tady proběhlo žádné hodnocení dopadu. Eh, nejsem si jistá, že náš výbor si dělá dobrou službu tím, že k tomu neuspořádá slyšení. Já bych byla velmi ráda, kdyby náš výbor řekl že to, co děláme v Evropě, musí být zavedeno celosvětově. Ráda bych slyš- měla slyšení s Fedem, eh, co si o tom myslí. Fed někdy v Americe nezačal vůbec eh, implementovat Bazily 2. A je potřeba se Američanů ptát, zda eh, tady stojí při nás této věci a zda budou mít podobný harmonogram. A také bych ráda pozvala banky, pokud si stěžují a stěžovaly na dopady Eh, kapitálu, hm, kapitálu hrazu proti Trading Book. Byla bych ráda, kdyby se postěžovali na veřejnosti a před tímto výborem. Takže pokud budeme zavádět tato, tato navýšení kapitálu, tak bych byla ráda, kdybychom získali potřebné podklady, zda to banky nyní ustojí. A myslím si, že tento výbor by tedy měl zprávat slyšení se zástupci zmíněných stran. Spravodajka uvedla, že bude naslouchat dobře vyargumentovaným individuálním případům. Myslím si, že potřebujeme nezávislé strany, někdy i závislé strany vyslechnout. Jenom stručně k otázce odměňování, protože o tom jsme se už hodně bavili. Ehm, a Arlín, můžeme si někdy ehm, prodiskutovat rozdíl mezi zlatými padáky a takzvanými handcuffs, pouty, jsou to dvě rozdílné věci. Ale um, hlavně tady otázka, proč pouze v Evropě, proč pouze pro Evropu, ehm, protože zasahujeme, zacházíme dále než za závazky G20, proč tady pouze pro Evropu, proč pouze pro banky, i když možná máš tady v tom balíčku určité poznací návrhy, které jdou tímto směrem. Já sama jsem si řekla, že pokud členské země chtějí jít eh, dále nad rámec závazku no, příslibu G20, pokud je odměňování, tak by to mělo být rozhodnutí členských zemí a nikoli rozhodnutí evropské, protože eh, to má vliv i na reálnou ekonomiku a na daňové příjmy v členských zemích, takže by to mělo být ponecháno na jejich rozhodnutí. Děkuji. Pascal Canfin. Děkuji. Pascal. Pascal Canfin. Ano, zdá se, že tady, mám, my tady máme víceméně pozitivní výklad, pozitivní pohled na sadu paní McCarthy, zejména na balíček týkající se odměňování, s tím, že dva prvky pro nás jsou zcela správným směrem, to znamená skutečnost, že by, se, by nebylo možné variabilní odměňování pro eh, výkonné řídící pracovníky bank a také ty limity na podíl eh, bonusů na celkovém, celkové odměně, i když můžeme se bavit o, kom, o těch konkrétních číslech, tak já si myslím, že je třeba jednat pouze na straně těch eh, jaksi eh, podkladových principů. G20 se sice na něčem dohled, dohodla před rokem, ale banky nalezly cesty, jak obcházet tyto principy, takže je třeba to zpřesnit. Eh, v naší regulaci, v naší legislativě. Pokud jde o definici variabilního odměňování, eh, to je moje otázka. Zajímalo by mě, zda do toho započítáváte také do té variabilní složky eh, to, co může být poskytováno v okamžiku, kdy se uzavírá pracovní smlouva, tedy nějaký vstupní bonus, protože že hrozí riziko, že jak eh, se ta variabilní odměna má více složek eh, v době, kdy eh, člověk tedy se ujímá té funkce, potom v průběhu činnosti a při ukončení funkce. Určitě zajímala by mě definice toho pojetí variabilní složky, tak aby se to nedalo obcházet. Dvě věci, u kterých předložíme poznávací návrhy, protože chceme zajít ještě o kousek dále, než vy ve své zprávě. Hm, to se týká Eh, komplexních sekuritizace, respektive resekuritizace, to obojího. Někdo nedokáže přesně definovat, co to je. Někdo nedokáže přesně vyhodnotit ta rizika, která s tím souvisí. A máme tady v tuto chvíli dvě možnosti. Pokud nejsme schopni to vyhodnotit, vyhodnotit eh, riziko spojené s touto věcí, eh, vložíme důvěru v banky, že to vyhodnotí sami a poskytnou relevantní informace regulatorovi, anebo řekneme, že tuto hru jsme hráli v minulosti, viděli jsme, kam nás to dovedlo. Můžeme se klást otázku mm, nebo říci si, že zvolíme jinou cestu, že tady se rozhodneme jít cestou bez rizika, nepouštět se do rizika a že tedy nastavíme dostatečně přísné limity, tak aby banky nebyly motivovány k tomu, aby používaly tyto produkty. Jejichž, eh, jejich přínosy pro ekonomiku nejsou vůbec prokázány, protože se nám neustále říká, že banky potřebují tyto nástroje, aby financovaly reálnou ekonomiku. Ale a aby tady se zajistil růst a tvorba pracovních míst, ale já osobně konstatuji, pokud rozumíme například Evropskou unii, a od té doby, co existují tyto nástroje, to znamená um, od poloviny či konce 90. let, uh, Evropa nikdy neměla tak malý růst jako v tomto období. A dokud byl finanční systém mnohem jednodušší, méně složitý, méně rizikový, eh, tak samozřejmě banky měly menší zisky, ale zároveň jsme měli o to vyšší růst. Takže já nevidím, eh, proč co největší složitost a komplexnost finančních nástrojů eh, by měla eh, přispívat k růstu a pracovním příležitostem. To, o tom máme přesné údaje. Naopak jsme ovšem viděli, jaká rizika souvisejí, jaká rizika představuje finanční um, sektor pro celou ekonomiku. Takže já si myslím, že by bylo pro nás výhodou mít eh, finanční systém, který bude méně složitý, snáze vyhodnotitelný, jehož rizika jsou snáze identifikovatelná a i kdyby USA v této věci nedělali nic, tak já si myslím, že my bychom na tom netratili, kdybychom měli lepší kontrolu nad eh, nástroji složité sekuritizace, eh, kterými by disponovaly evropské banky. Dále otázka e, obchodování se zárukami, se zajištěním collateral. Jsou v, bance čtyři, e, pardon, v Evropě čtyři banky, jenom čtyři banky, které tuto činnost provozují. E, čtyři banky na obrovském trhu. Samozřejmě tyto čtyři banky lobují, aby bránili svoji činnost, svůj biznis obracejí se na nás všechny. A já si myslím, že je naší odpovědností eh, udělat eh, tak trošku kruček zpátky a udělat si obrázek o tom, zda opět tyto nástroje mají skutečně větší přínos eh, než nevýhody. A pokud by tam bylo více nevýhod než výhod, tak bychom měli podle toho politicky zareagovat a nastavit přísnější pravidla. V žádném případě bychom neměli čekat Eh, jak to někteří navrhují, čekat na další analýzy dopadů, na další vyhodnocení pro eh, velice omezený segment trhu, který vlastně se týká pouze čtyř evropských bank. Uh, Velice vám děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou za skupinu ALDE. A já se tedy pokusím k tomu přistupovat ve stejném pořadí, jako tam hovořila paní zpravodajka. E, nejprve ty zajímavé otázky bonusů a odměňování. Dnes ráno jsme si opět vyslechli, když Mario Draghi hovořil e, velice obecně o tom, e, co chceme dělat proti finanční krizi a také řekl, že nechceme mít žádné zvrácené eh, pobídky a tady jistě nikdo eh, nechce eh, pochybovat o tom, že akcie mohou být takovýmto nástrojem kde tady se snažíme říci, že <clears throat> budou eh, určité obavy ve společnosti ohledně eh, motivace ziskem. A <clears throat> když se budou tedy eh, ty bonusy především vyplácet v podobě akcií, tak se asi ubíráme tak trochu tímto směrem. Myslím, že bychom to měli ještě zvážit a mně se ani tolik nelíbí ten nápad, že eh, můžeme mít bonusy, které se stružují v určitém půlu. Také se domnívám, že se musíme podívat na celkové odměňování. Není dobré jenom tvrdit, že e, e, to bude určité procento ze základního platu, protože musíme uvažovat, co je ten základní e, plat. To se stalo v USA, když se dříve snažili vyplácet bonusy. Musíme tedy zvážit celkové odměňování. Já také mm, nevím o těch zvláštních bonusech, ale musíme to začlenit také do celkového svého eh, penzijního zajištění. Já sama eh, moc eh, nejsem nadšená tou myšlenkou benchmarking, protože nevím, jak se vypořádat s touto myšlenkou. Rád abych, abychom to ještě promysleli se stínovými zpravodaji a s dalšími zájemci když eh, nedávno eh, se objevilo oznámení velkých bonusů v souvislosti s Deutsche Bank. Myslím, že banky si pomohou sami. A eh, někteří manažeři mají tedy omezené ruce. Mám určité pochybnosti, jak jaký to bude mít celkový dopad, protože to není pouze dopad této směrnice, musíme zohlednit celou řadu další věcí, změny, co se může stát, když eh, základní kapitál a ty hybridní nástroje nebudou k dispozici, takže eh, rýsují se tu eh, cel, značné změny v souvislosti s CRD 2 e vlastně se již eh, snažíme uspořádat slyšení nebo workshop, eh, který se bude zabývat CED4 a likviditou. A eh, mohli bychom mít třeba rozšířené slyšení. O tom můžeme později diskutovat s koordinátory a dávám na zváženou, zda bychom to mohli takto propojit. Jinak eh, by to mohlo být složité v eh, důsledku našich omezených časových možností. Mohli bychom to tedy nějakým způsobem skombinovat. Nevím, proč bychom tedy takto nemohli časový harmonogram pozměnit, abychom se zabývali co možná největším počtem posouzení dopadů v souvislosti s SFB a Bazilejí. Bylo by dobré, kdybychom je mohli uspořádat ještě před hlasováním na našem výboru možná cestou trialogu, protože pokud děláme určité modifikace, tak to není vždy eh, veřejně známé, proč jsme to udělali. Myslím, že by to mělo být eh, co nejvíce transparentní, eh, když to budou určitá rozhodující rozhodnutí v rámci trialogu, tak budou zveřejněna, ale ne ty argumenty, proč eh, eh, měli bychom to udělat co nejlépe. A některé věci nemohou být řešeny eh, přenesenými zákonodárnými akty, například ti, kteří by měli zájem. Tady byl dlouhodobý problém, když jsme se zabývali eh, implementací, která jede za rámec toho, čeho chceme dosáhnout. A eh, já se domnívám, že teď se to ubírá tím správným směrem, když si přečtete noviny Eh, tak eh, se dozvídáte o eh, návrzích na úrovni výboru 3 přijaté návrhy a vyjednávání a já nejsem moc ráda z, těchto, z toho se záhy stanou agentury, které budou mít velké pravomoci a budou uplatňovat ta, tyto pravomoci na bázi vyjednávání a to asi není správné. Musíme postupovat opatrně s tím přenesením pravomocí. Také můžeme e, říci ne. Není to tak snadné, jako když se zabýváme základními legislativní akty ale pře, e, přenášení není vždy ta správná cesta. A teď ke komplexu resekuritizace. E, máme již CRD2 a tam máme veškeré požadavky e, na due diligence a pokud to neodpovídá těmto požadavkům, e, tak tu je kapitálový poplatek a Samozřejmě ta úměrnost by také znamenala sledovat tu komplexnost. A to, co je, to je vše obsaženo v návrhu komise. Je třeba splnit stejné požadavky due diligence, eh, které jsou již obsaženy v CRD 2 Eh, takže je tu tedy ten kapitálový poplatek, takže nevím, proč by to mělo být právě proto, že nikdo není schopen definovat, co myslíme resekuritizací. Znamená to, že eh, je portfolio nahraženo, protože je skutečnost, že je zapotřebí dynamický vývoj a to je, je eh, dynamická situace. Máme požadavky na due diligence uvedené v CRD2, takže musím říci, že eh, rada to správně vypustila. Směr, kterým bych se chtěla upírat, by byla eh, doložka o přeskumu Máme tedy eh, tyto požadavky v CRD2 a stanovíme, jak daleko to má sahat a potom na bázi zkušeností to řešit. Není to pouze nadbytečné, protože si to žádá definice, jinak by to mohlo vést k eh, nezamýšleným eh, dopadům a mohlo by to být negativní. Budeme mít tedy slyšení a myslím, že se budeme moci eh, věnovat eh, celému obchodování s eh, nástroji zajištění. Nevím, jak by bylo efektivní stanovovat něco jako minimální úroveň. Vy jste se také nesnažila stanovit limit, ale ráda bych se dozvěděla, co uděláme a také, co můžeme řešit těmi přenesenými eh, akty. To jsou asi tedy ty hlavní připomínky a další je Sylvie Gula. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěla poděkovat zpravodajce paní McCarthyové za její práci která je odvážná. Jednak detailně, jednak odvážná. Protože to je téma, které eh, vlastně bylo ponecháno tak trošku ladem poslední roky. Myslím, že všichni by eh, by byli radši, kdyby přirozené eh, záruky, kontrolní mechanismy uvnitř podniků, ve vnitrostátních systémech zabránili excesům, ale kdy došlo k excesům a mám chuť říct si Vicky, že je to stejně legrační, protože na jedné straně chceme studie dopadů, abychom chránili eh, ty, kterým se vlastně daří dobře a eh, při přijímání rizika to mělo v tom riskování to mělo obrovské dopady, aniž by kdokoliv tyto dopady vyhodnotil studoval. Čili já si myslím, že e, není dobré, aby to, e, to břemeno důkazní, jak se leží na těch, kteří, se, kteří nenapáchali žádné škody. Dále e, otázka, která nás provází už od dnešního rána, zda počkáme na Američany, zase do toho pustíme sami nebo ne. Já si myslím, že je eh, obtížné na jednu tvrdit, že dobré řešení je globální řešení a zároveň, že to ponecháme na úrovni členských zemí. Eh, já si myslím, že stejně jak říká zpravodajka, potřebujeme eh, to ošetřit na evropské úrovni. Eh, dále, už to možná ostatní, ale stručně se o tom zmíním, je třeba omezit eh, variabilní složku odměňování, to je velice rozumné, opět, abychom omezili riziko a můžeme nechat podnikům možnost případně zvýšit eh, fixní složku odměňování, tím by se nabourala, nabouralo to propojení s přijímáním rizika. Dále, pokud je otázku úřadu, které vytváříme. Já se vůbec nebojím toho, že budou hovořit do stanovení benchmarku například, myslím, že je dobrá věc, že pokud chceme, aby fungoval dohled, tak je třeba, aby tyto orgány měly možnost skutečně zkoumat to, co se děje přímo v podnicích, přímo ve finančních institucích. Děkuji. Okay, I, I think that, that, uh, Vicky... Děkuji, já si myslím, že eh, Vicky chtěla odpovědět na některé věci týkající se dopadových, dopadových studií, ale to můžeme nechat na konec. A teď pan uh, Klut, Jirkene. Děkuji, paní předsedající. Já bych uh, chtěl eh, se vyjádřit k tomu, co řekl Pascal velmi správně. On upozornil na to, eh, že deregulace finančních trhů v posledních deseti letech nepřispěla k růstu, ale přispěla k tomu, že banky více vydělávaly. Čili vlastně došlo k přerozdělení prostředků v rámci společnosti, která je, řekněme, spochybnitelná. A to by pro nás měla být důležitá otázka, kterou bychom se měli zabývat. Ehm, e, protože tady jde také o důvěru občanů Evropské unie v mm, tento e, obor. Ehm, neměli bychom k tomu přistupovat příliš, příliš abstraktně a příliš globálně. Dále bych rád něco řekl k politice odměňování Eh, jednak všeobecně. Eh, je tomu tak, že mnoho občanů eh, důsledkem krize vnímají, že jejich příjmy klesají, ztrácí na příjmech, seškrtávají se důchody, dochází ke zvyšování nezaměstnanosti. Podívejme se na Řecko. A tito občané, kteří vnímají, že se snižují jejich příjmy, tak hledají chyby v bankách a hledají co by se dalo dělat, jak by eh, jak eh, to vypadá s regulací příjmu eh, bankéřů. Já si myslím, že musíme najít chytré řešení pro omezení, omezení, já říkám omezení příjmů na jedné eh, straně, eh, které eh, jaksi zabrání ztrátě důvěry společnosti v tento systém, které bude přijatelné, ale na druhé straně pro, pro finanční instituce. Hodně tady mluvíme tedy o akceptování, jak v politickém, tak i v sociálním kontextu. Důležité je, zda se nám podaří na tomto místě najít uspokojivou úpravu a myslím si, že na druhé straně eh, mnoho občanů vnímalo jako skandál to, že lidé, kteří přispěli zásadní měrou ke vzniku finanční a hospodářské krize, najednou eh, Eh, vlastně v tuto chvíli vydělávají opět eh, velké peníze, dostávají bonusy a v zásadě se vůbec nepodílejí na financování eh, důsledků krize. Čili musíme opravdu se zamyslet nad tím, jak budeme regulovat, co budeme dělat a které pozměňovací návrhy, jak si zapracujeme. Musíme se na ně přesněji podívat, ale určitě se musíme na to zaměřit tímto směrem. Děkuji. Děkuji. A nyní Udo. Děkuji, eh, Sharon. Já teď nechci zdržovat, ale chtěl bych říci jednu věc. Eh, protože ten, to téma je velmi složité a eh, to je jasně vidět na mm, příspěvcích kolegů. Eh, já si myslím, pojďme mluvit o metodě práce. Já nemluvím o obsahu. Pojďme, já chci mluvit o pracovní metodě paní zpravodajky. Způsob, jakým Arlín tady postupuje, když se nám snaží říci k tomuto složitému tématu, že chce, aby tento eh, výbor udělal své domácí úkoly, ale že je dokonce až dokonce eh, jaksi otevřená eh, dalším návrhům a snaží se vytvořit otevřenou atmosféru, chce tedy já chci říci, že za těchto podmínek eh, a že je ochotná eh, korektu, ke korekturám až do konce, to si myslím, že je metoda vynikající. Právě protože se jedná o velmi technické téma, že právě toto je správná cesta, jak by tento parlament a tento výbor měl postupovat v oblasti finančních trhů. Čili já chci zpravodajku podpořit výslovně a myslím si, že kolegové či kolegyně, které jsou jiného názoru v detailech, že jsou určitě s touto metodou práce spokojeni, eh, protože opravdu jenom takhle se můžeme eh, dopracovat k rozumnému produktu. Platí to také pro navrhovaná slyšení, eh, která, o kterých jste mluvila vy, paní předsedkyně. Má to smysl vyžádat si další expertízy pokud to nebude eh, jaksi důvodem ke značnému zdržení těchto prací, protože eh, nikdo určitě nebude proti tomu, abychom si vyžádali další expertízy. A závěrem bych chtěl říci ehm, v otázce komplexní resekuritizace eh, bych si dovolil eh, být jiného názoru než vy. Tady vidím potřebu regulace a šel bych jiným směrem, ale to, z toho určitě eh, vyplyne, to určitě vyplyne z dalších diskusí k tomuto tématu. Děkuji. Děkuji. Myslím, že Vicky se snažila co nejlépe tady, jak se použít blue card před chvílí, takže ji znovu dám na chvíli slovo. Já jenom chci říct, že máme úžasné tlumočníky, ale e, slyšel jsem, že Silvio, Silvia změnila moje jméno a pak jsem neslyšela, co přesně řekla. Nebo řekl, takže eh, pokud je to skutečně učeno mě osobně, tak bych ráda věděla, co to přesně bylo. Ano, právě bylo zmíněno mé jméno, ale pak jak se chyběl překlad toho, co zaznělo následovně ovšem týkalo se to hodnocení dopadů a chci poděkovat za ten podnět, že bychom, že bychom to možná v směrnici o kapitálové přiměřenosti 4 mohli trošku eh, vyčistit, trošku pročistit a měli bychom to mít slyšení. Je eh, škoda, že se k tomu nemohli sejít stínoví zpravodajové, protože nebylo dost času. Bylo by hodné, kdybychom před lhutou pro pozměňovací návrhy měli na to dost času. A když už má mikrofon, ještě eh, k otázce vysoce složitých sekuritizací. Asi jedna z potíží z definicí toho, co je vysoce složité, je, že to, co je vysoce složité pro jednu instituci, není nutně vysoce složité pro jinou instituci. A e, na některých sektorech trhu se odlišně zachází e, s profesionálními a neprofesionálními investory. Někteří investory nemají e, takové znalosti potřebné pro to, obchodovat s některými velmi složitými, složitými produkty, ale na druhou stranu bychom asi čekali od firmy jako Lehman Brothers, že budou chápat složité sekuritizované produkty. Ale otázka tady je, zda směrnice o květové přiměřenosti eh, funguje, anebo zda se budeme snažit nějak rozlišovat eh, tedy v té eh, složitosti podle toho, zda jde o profesionální, profesionální investory a podobně. No, Vicky, já si nejsem jistá, že jsem zaslechla to jméno, ale Dám teď eh, tady slovo zpátky Silvii. Nicméně já jsem eh, říkala o dopadových studiích to, že žádáme nejenom dopadové studie eh, od bank, protože tam nemáme až takové sympatie, nám jde především o dopad na reálnou ekonomiku. To je ten klíč k požadování, provádění dopadových studií a hovořil o tom i Mario Draghi dnes dopoledne, ale Silvie, chtěla jste tady něco k tomu ještě říci? Eh, ano, jenom k té formě mm, dá, mohli bychom si myslet, že, eh, že eh, francouzština je opravdu hutný jazyk. Nehovořila jsem o CRD 2 ani 4, jak si možná myslela Vicky. Nicméně zaráží mě ty manévry na zpomalení věcí, protože vždy můžeme hovořit o dopadových studiích, studiích dopadů našich textů na reálnou ekonomiku, ale lidi, kterých, kterých se tyto texty týkají, vlastně nikdy nesledovali, jak jejich rizikové chování eh, ovlivní reálnou ekonomiku. Tak to je celé, co jsem předtím říkala. A myslím si, že to je důvod, proč se snažíme trochu potrestat. <clears throat> Myslím, že už se nikdo nehlásil slovo. Dávám slovo zpátky zpravodajce. Tady zazněla celá řada otázek. Myslím, že některé projednáme na schůzce stínových zpravodajů individuálně. Možná několik připomínek k tomu, co řekla Vicky. Ano, já se domnívám, že tu jsou různí lidé, kteří volají pro posouzení dopadu, protože obecně chtějí vědět, co bude mít negativní dopady. Druzí zase volají po posouzení dopadu, protože usilují o e, průtahy a většina argumentů, jak o nich hovořila Vicky, e, jsou e, v rámci lobbystů za banky a jistě právo o tom hovořit. Musíme se zabývat obavami bank, ale <clears throat> musíme nalézt správnou vyváženost. Není pravda, když říkáme, že se nedělají, udělali se eh, dopady, posouzení dopadů Eh, není tedy eh, pravda, že žádné nejsou a eh, musíme být opatrní, když jich budeme chtět více. To je tedy takový argument. Já jsem tedy otevřená, že potřebujeme posuzovat reálnou ekonomiku celkově a sledovat všechny tyto aspekty, ale obavy bank se netýkají pouze těchto otázek, otázek obchodního portfolia a sekurity řetězec, spíše CRD4 detailů CRD3. Obecně CRD působí větší problémy a je třeba se na ně podívat podrobněji. Myslím, jak jste hovořila o Lordu Mendelsovi, že to byla eh, všeobecná eh, připomínka. Já tu tedy ten text mám a obvykle s ním hovořím mobilem. E, pro něho e, je jasné, jaká je bankovní kultura, že potřebujeme stabilní bankovní systém a ve svých projevech hovoří o celé řadě opatření, e, ne o obsahu této zprávy CRD 3 v radě ministrů, nebo když jsem jednala za španělského předsednictví, tam není nikdo, kdo by volal po odložení implementace těchto návrhů a také jsem eh, neříkala, že se nebudu zabývat otázkami v případě potřeby k těm dalším otázkám odměňování, jako tom hovořila zejména Vicky. Eh, že eh, jdu ještě dále, podívám se na ty návrhy. Eh, tady byly menší oblasti, které, kde nejdeme dále oproti návrhům G20. Můžeme tedy o tom ještě diskutovat proč pouze ve vztahu bankám, protože většina je přesvědčena o tom, že způsobili eh, tento kolaps eh, riskování a proto musíme regulovat eh, bankovní sektor. Samozřejmě bychom mohli řešit jiné oblasti, i když máte třeba jiný názor. Uvidíme, co řekne veřejnost. A stále se objevuje, že Evropa by mohla udělat toto, udělá zbytek světa, totež eh, eh, G20 podepsala tyto požadavky a implementuje tuto směrnici a já se domnívám, že eh, každý více či méně dospěje ke stejnému závěru. Někteří jsou ještě přísnější než my v Evropě a někteří kolegové možná předloží přísnější, tvrdší požadavky eh, v některých oblastech, co se týče některých návrhů a myslím, že eh, paní předsedkyně měla důležité návrhy, eh, když hovoříme o odměňování balíčky opatření k odměňování důvod, proč předkládám tento návrh a zcela jasně říkám, že se e, nedomnívám, že je to poslední ideální řešení. Zásady FSB požadují vyváženost a úměrnost a co já říkám, nemůžete e, mít e, vyváženost a když 90% v odměňování tvoří ty bonusy. Eh, proto je to tedy celý ten balíček, co se týče akcí. Souhlasím s předsedkyní, eh, že eh, část je v akcích, ale jediný rozdíl, když budete část odměny vyplácet v akcích, tak eh, eh, vlastně dáváte eh, takové zájmy pracovníkům banky na výkonu, na zdravém fungování banky, na dobrém výkonu. A myslím, že bychom se měli podívat na ty penzijní záležitosti a potom eh, cokoliv, co zlepší eh, tento text, to uvítám. Co se týče eh, vysoce komplexní sekuritizace, jak říkáte, my se tím vlastně již děláme v rámci due diligence podle požadavku CRD. E no, e, na to se můžeme podívat, možná, že tu je nějaké východisko. Já jsem se pouze rozhodla a naši koordinátoři asi budou chápat tento přístup, že když nemám důkazy, tak nejsem ochotna udělat závažnější změny, dokud sama nebudu mít výsledky analýz a posouzení e, dopadů, které povedou k závěrům. Takže e, je tu volání po slyšení k tomuto návrhu, ale my jsme slyšeli o celé řadě témat, takže jde o to, chceme mít e, konkrétní e, slyšení na CED3. Většina názorů je, že banky potřebují větší kapitalizaci a Eh, to je jistě možné, aniž bychom uspořádali slyšení na toto téma. Dobře, já vám velice děkuji. Já bych přečíst nové termíny, možná ještě dojde k posunům, ale eh, termín pro poznací návrh je 25. března a mm, debata o poznacích návrzích proběhne 26. dubna s tím, že se budeme snažit o hlasování ve výboru 3. května a v plénu potom na první černové plenárce. Tak tedy v současné době vypadá harmonogram. A nyní můžeme přistoupit k hlasování. Nevím, kolik z vás sebou má hlasovací karty, já v každém případě sebou nemám, protože jsem si ji zapomněla plenárním sále ve Štrasburku. Možná by mi tam někdo mohl doběhnout proto. How many people? Have, have we, what's, what's the voting card situation? Takže kolik z vás má sebou hlasovací karty? Myslím, že si uděláme několika minutovou přestávku, abychom se připravili na hlasování. Vážené poslankyně, vážení poslanci, proveďme si zkušební hlasování, abychom viděli, zda nám to půjde elektronicky. Takže prosím vás, abyste hlasovali úplně jedno jak, jenom se otestujeme, zda nám fungují hlasovací karty a zařízení. Mně to nefunguje. Open the vote. Open the vote. Zahajuji hlasování. Dobrá, takže není můžeme hlasovat. Konec hlasování. Souhlasí nám čísla, počty. Odpovídá to jednotlivým poslaneckým klubům. Party-wise I haven't checked. Or how do you check it party-wise? All right. We want, we want, we want... Okay. Dobrá, takže eh, znovu provedeme zkoušku. Můžete prosím znovu zahájit hlasování? Snažíme se ho zahájit. Dobrá, takže hlasování běží. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Ne. Není to opravdové hlasování, je to jenom na zkoušku. Okay. No Okay. right. And at the moment we... Momentálně. Vy sebou nemáte kartu. Můžete někoho poslat, aby vám ji donesl? Ne? If, if it becomes crucial, we'll... No, kdyby to bylo opravdu klíčové, tak to budeme řešit v příslušnou chvíli, ale zatím nemáme žádné hlasy navíc, takže pokud dovolíte, přistoupíme k hlasování o zprávě pana Garcia Margai. První hlasování, poznací na číslo 6, kdo je pro? Zdrž, proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh číslo 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se,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 Přijato. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? drželi se? Přijato. Číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 13. to bude pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pan to byla 30. 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 33. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Číslo 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní poznací návrh. Nebude slovko shall místo if necessary. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Prosím. Můžeme to vzít unblock až do konce? Ano, dobře. Takže unblock až do konce, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Všechno to bylo přijato. A nyní hlasujeme o celém textu v pozměněné podobě. Elektronicky? Ne? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Někteří se zdrželi. A nyní legislativní usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi jste? Máme dva proti a dva se zdrželi? Vy jste pro? Dva se zdrželi. Dobrá. Prošlo to. Blahopřejeme zpravodaji. A nyní budeme hlasovat o zprávě, o návrhu zprávy pana Kasy. Máte to všichni připraveno. Číslo jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh číslo 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další odpadá. Počkejte. Číslo 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 3, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 4, kde je pro, proti, zdrželi se, ověříme to elektronicky, poznací návrh číslo 4, zahajuji hlasování, hlasování běží, hlasovali všichni. Poznací návrh číslo 4. Hlasovali všichni? Dobrá, konec hlasování ale měli jste na to dost času. Konec hlasování. Přijato. Číslo 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 13, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 6 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 7, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 8, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Ústní poznací návrh EPP. Máte ji před sebou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Kompromis? týkající se poznacího návrhu 15, tak kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis zahrnující poznací 16, 17 a e, trojku od Jury, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh číslo 18, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis e, zahrnující e, poznací návrh 19, 9, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. E, Poznací návrh číslo 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní hlasujeme o celém textu v pozměněné podobě, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní hlasujeme o legislativním usnesení, kdo je pro, proti, zdrželi se, rovněž přijato. Blahopřeji zpravodaji. Nyní budeme hlasovat o mém stanovisku. Smím nechávat hlasovat o svém vlastním stanovisku? Už jsme se dohodli, že to vezmeme en Takže kdo je pro? Proti? zdrželi se. To bylo jednomyslné. Blahopřeji sama sobě. A tím jsme ukončili hlasování. Dobrá. A nyní nás čeká bod 12 našeho pořadu dne tedy projednání poznacích návrhů o veřejně nabízených cených papírech a harmonizaci požadavků na průhlednost. Jinak se tomu také říká prospekty, takže Wolfe, prosím. Wolf is gone. A Wolf odešel. Tak v tom případě se dáme krátkou přestávku, dokud se nám nevrátí zpravodaj. Jean-Paul, did you want to say something? No, no. Jean-Paul, vy jste chtěl něco říci? nebo Vicky. Právě jsme měli vynikající schůzi se stínovými zpravodaji, kdy jsme se zabývali některými vynikajícími kompromisy, které Wolf vypracoval. Myslím si, že se nám tady vytváří koncensus a jsem jenom chtěla říct, že to je opravdu skvělé když se v tomto výbore, výboru odstne nějaký legislativní akt a dojde k takovému to koncensu na přístrámeny, zejména pokud jde o něco, co omezí administrativní zátěž pro malé a středně velké podniky, takže to jsem jenom chtěla říct si takovou zprávu z naší schůzky u oběda. <laughs> right. The wanderer returns. tak, zbloudilý zpravodaj se nám vrátil. právě se za vašimi zády o vás říkali hezké věci. Takže prosím, Wolfe, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Udo, uklidni se, prosím. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl eh, především poděkovat stínovým zpravodajům a vlastně všem ostatním kolegům Eh, za různé pozměňovací návrhy, které byly předloženy, eh, zejména eh, stínovým zpravodajům za to, že byli ochotni v osobních jednáních, v rámci osobních rozhovorů diskutovat o pozměňovacích návrzích. Já si myslím, že při vypracovávání kompromisních návrhů jsme se dostali opravdu daleko. Tedy stručně řečeno, retail lová kaskáda, eh, prahové hodnoty, definice kvalifikovaného eh, investora eh, a e, referenčních emisí. U retailové kaskády je to tak, že emitent e, ručí za obsah prospěk, prospektu, když jej vypracoval, e, nebo e, když schválí používání prospektu třetími stranami a toto používání může být navázáno na určité podmínky. E, pokud nějaký finanční zprostředkovatel bez schválení e, emitenta používá prospekt a nebo eventuálně ji nějak modifikuje, pak je jasné, jasné, že on nese odpovědnost eh, a eh, že je odpovědný také za dodatečně doplněné informace a to osobně eh, odpovědný. Tam, na tom jsme se dohodli poměrně rychle a je to vlastně normální postup. Co se týče eh, klíčových eh, dokumentů pro investory, tam jsme vlastně chtěli zajistit to, že eh, na podzim tohoto roku, až komise přijde se svým balíčkem o investičních produktech pro retailové klienty, tak aby neměla vlastně jiný názor na to, co je obsahem této směrnice a na to, co navrhujeme my. Čili my chceme apelovat na komisi, aby aby zajistila to, že skutečně tyto dva dokumenty budou kompatibilní. E, zásadní, zásadní schoda vládne o tom, že je užitečné mít kratší, snáze srozumitelný dokument, nežli e, to, co máme e, v současné podobě, čili v podobě schrnutí. U prahových hodnot, tam jsme u limitů, tam jsme diskutovali o tom, že eh, do jednání s komisí a s radou půjdeme s hodnotou 5 milionů eur. Momentálně tam máme 2,5, jsou 2,5 milionu, my je chceme zvýšit právě proto, abychom malým a středním podnikům dali možnost eh, se, eh, se jak, si, jak si použít tento kapitálový trh a nebýt zatíženi velkými byrokratickými překážkami. Proto ze směrnice o prospektu tady bude e, výjimka ne na 2,5, nýbrž až do 5 milionů eur. A to si myslím, že má svůj smysl, protože my všichni chceme e, zajistit to, aby financování malých a středních podniků e, záviselo nejen na bankách, ale e, aby mohli využívat nástroje kapitálového trhu. E, kvalifikovaný eh, investor, který, eh, o kterém se mluví ve směrnici o prospektu, ten podle našeho názoru je dostatečně eh, definován v MIFIDu a této definice bychom se měli držet. Tam nepotřebujeme žádné změny, ale každopádně souhlasíme také s tím, že investoři sami, eh, by ten status kvalifikovaného investora, eh, že eh, oni jej odmítají a označují se jako neprofesionální investoři a je potřeba na tohle to upozornit, upozornit na to i emitenty, i investory. A my jsme toho názoru, že není nutné mít separátní registr. My víme, že v různých zemích jsou na to různé názory, například v Itálii je názor takový, že by bylo zapotřebí mít separátní separátní rejstřík, eh, že by se, ehm, ale když jsme se zeptali na zkušenosti s tím rejstříkem, tak se ukázalo, že ten rejstřík ještě neexistuje. Eh, co se týče výjimek eh, nebo referenčních emisí, emisí Eh, tam eh, jsme se dohodli, že je potřeba eh, rozlišovat mezi rice issue, tedy novými akciemi, novými emisemi a dluhopisy. A tady máme pozměňovací návrh, který rádi převezmeme a který E, vlastně e, tady přináší určité usnadnění, zjednodušení postupu i pro dluhopisy. E, dlouho jsme diskutovali o době platnosti prospektu Tady komise navrhovala, eh, aby byla doba platnosti prodloužena. Víme, že rada to vidí spíše skepticky a já osobně eh, jsem to považoval za velmi výhodné. Byl jsem dokonce toho názoru, že u základních prospektů, tedy prospektů, které se mohou používat pro více tranší eh, dluhopisů, že bychom mohli mluvit o měsících či dokonce letech, tedy konkrétně o prodloužení prospektu na 36 měsíců. A pragmaticky jsme se nakonec dohodli na tom, že u normálních prospektů necháme 12-měsíční dobu platnosti a u těch základních eh, prospektů prodloužíme dobu platnosti na 24 měsíců. Pak je tady ještě jedna otázka, které, o které budeme možná muset diskutovat dále, ale určitě to musíme vyřešit před hlasováním, které proběhne příští týden. A sice je to otázka e, přihlížení k MTF. E, ehm, Tady nás zajímá, jestli se eh, k ním budeme stavět stejně jako k regulovaným trhům, anebo jestli skutečně chceme přihlížet k tomu, že eh, oni jsou eh, vázány jinými podmínkami. Já jsem sice slyšel, že mnohé MTF se podřizují stejným podmínkám a principům jako regulované trhy, ale pak se ptám, pokud tomu tak je, tak proč vlastně nepřevezmou rovnou status oficiálního regulovaného jednotného trhu. Čili pokud tohle to nedělají, tak eh, by to mohlo vést ke zkreslování konkurence, když bychom jim dali stejné možnosti, přestože nepovyžívají stejnou ochranu. Eh, poslední věc je zvýšení prahových hodnot pro výjimku z prospektu. Ehm, tam eh, momentálně máme 50 tisíc eur E, jako stávající stav a e, je tady názor, e, že buď to můžeme nechat, anebo že bychom eventuálně tady provedli změnu a Eh, měli jsme různé názory, eh, různou odezvu na tento návrh a eh, aspoň já jsem to pochopil tak, říkám to opatrně, protože často člověk neví už za hodinu po diskusi, jak jsme se vlastně dohodli. Čili myslím, že jsme se dohodli na 100 tisícovém limitu, zaznělo tam i 250 tisíc, ale myslím si, že těch 100 tisíc, že je rozumná hodnota, protože průměrný soukromý investor pravidla nepřekvapí nepřekročí ani těch 50 tisíc, které by investoval do jednoho ceného papíru. Stává se to sice, ale je to výjimečná situace eh, a já si myslím, že eh, regulace eh, tohoto typu by se neměla zaměřovat na ojedinělé případy. Takže já bych v podstatě byl toho názoru, že Mm, pokud, jsme, pokud si myslíme, že by tady měla proběhnout nějaká změna směrem eh, k navýšení tohoto limitu, tak bychom eh, eventuálně mohli jít Eh, mohli pomýšlet také na přepracování směrnice MIFID eh, a jejich předpisů. Čili vidíte, že v podstatě v těch kritických bodech jsme se na všem shodli. Jediná ještě nedořešená otázka je to, zda a za jakých podmínek eh, bychom multilaterální tedy MTF měli jaksi zrovnoprávnit s regulovanými trhy. E, tady nám chybí jasné řešení. Já si tedy osobně myslím, že bychom to dělat neměli, že bychom měli nechat e, stav takový, jaký je a e, budeme doufat, že změny, které nastanou e, v různých směrnicích, ať už je to MIFID nebo směrnice proti zneužívání trhu, které se tímto tématem zabývají, které zatím e, nezamýšlíme měnit, e, Eventuálně v případě potřeby budeme muset změnit tyto směrnice, anebo tedy nechat hlasovat o této poslední sporné otázce. Děkuji. Rozlížím se, kdo si přál vzít slovo. Pan Diogo. Ano? Máte slovo. Prezident, muito obrigado. De uma forma... Děkuji, paní předsedkyně. Jenom jsem chtěl stručně vyjádřit díky zpravodaji za jeho práci. Myslím si, že se tomu hodně věnoval a snažil se o dosažení kompromisu v celé řadě bodů. A myslím, že to byl úspěšný postup, který přinesl své plody. Měli jsme schůzku začátkem odpoledne. Spravodaj a stinoví spravodajové se sešli k projednání těchto věcí a já jsem tady chtěl vyjádřit své díky. Myslím si, že několik kolegů z mé eh, skupiny přišlo s pozněcími návrhy, na jejich základě byl potom vypracován kompromis. Takže bych řekl, že situace vypadá slibně a doufám, že to bude tak eh, pokračovat až do, až do hlasování. Catherine Stylery. Děkuji, paní předsedkyně. děkuji našemu zpravodaji. Myslím, že dnes Ehm, nebo respektive, že zpravodaj tedy vypracoval eh, řadu vynikajících kompromisů, které můžeme podpořit a jsme s nimi spokojeni, zejména eh, otázka roku, eh, té dokumentace pro investory a to, co je v obsaženo v kompromisu CDE. Myslím, že nám ještě trošku zbývá hm, zapracovat na kompromisu E, ale ten základ už máme. A konečně otázka MTF. Já chápu, o co zpravodaj jde, potřebujeme do toho, do toho vnést větší jasno. Doufám, že se to podaří. Eh, mimochodem, dohodli jsme se na Prahu 50 eh, tisíc, ale slyšela jsem v tlumočení 100 tisíc. Je to 50 tisíc a vidím, že pan eh, Klinc pardon, mi ukazuje, že to platí, tak to je dobře. Chci vám poděkovat, pane doktore Klinci, za vaši práci. Doufám, že budeme mít více příležitostí eh, v tomto výboru eh, spolupracovat takto kolegiálně a inkluzivně, tak jak se to eh, vedl vy v tomto případě. Děkuji vám ještě jednou. Ještě někdo si chce vzít slovo? Petr? Ano, já si myslím, že jsme si udělali takový obrázek o širším aspektu eh, těch zásad a myslím, že to je velice důležité, když eh, se budeme když jsme se zabývali před určitou dobou zprávou o prospektech, tak jsme vedli rozsáhlou diskuzi o tom, eh, jak to bude dovoleno, ta pasportizace, protože nám to dovolují jiné směrnice obdobným způsobem. A já si myslím, že to dokazujete, protože pokud dovolíme takovéto obchodování v EU, tak toho budou využívat kapitálové trhy a fondy, tak se bude muset uplatnit tato zásada a e, vy jste zdůraznil, což je správný přístup tyto úvahy. A ta otázka MTF, e, my nechceme mít žádná pravidla o koncentraci, nechceme, aby se objevily nějaké monopoly. E, upřímně řečeno, víme velice dobře, že tak vznikají rozdíly které bychom nechtěli, ty požadované injekce do kapitálu Myslím, že je důležité, abychom dosáhli koncensu v tomto výboru a e, domnívám se, že nám to pomůže u další směrnice, ale musíme zachovat konzistentnost a kontinuitu v budoucnosti, v budoucnosti zejména v souvislosti MFA. Chtěl by se k tomu ještě někdo vyjádřit? Ne, tak dávám slovo zpět zpravodaji Wolfe. Nemusím k tomu příliš mnoho dodávat. Děkuji ještě jednou za všechny komentáře a věřím, že se nám podaří velice rychle dořešit ještě poslední bod či dva, abychom mohli hlasovat příští týden. Dobře, děkuji. Hlasování se bude konat 23. března příští týden a e, dále by se to mělo projednávat e, na plenárním zasedání v květnu. E, IMF, ale tím se nemůžeme teď zabývat. Ztratili jsme zpravodaje, takže si uděláme pětiminutovou přestávku, než se nám podaří nalézt zpravodaje. Děkuji. Dobře, prosím, zaujměte místa, abychom mohli začít. Of course he has to go around a long way. <laughs> Uh, Dohodli jsme se, že to byla docela užitečná přestávka, protože já jsem eh, tu byla v předsednickém křesle již téměř dva dny, takže já jsem ji ocenila a možná, že i vy. Eh, máme časový náskok, ale jak víte, je to jenom přibližný harmonogram a nyní budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích k směrnici o správcích alternativních investičních fondů a ráda bych předala slovo zpravodaji Jean-Paulu Kozezovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve eh, se chtěl omluvit eh, odborníkům na životní prostředí za ten objem papíru, které, který bylo třeba potisknout, ale jednací řád parlamentu stanoví, že poznací návrhy musí být eh, k dispozici pro projednání ve všech úředních jazycích Unie. A vzhledem k tomu, že jste nešetřili pozněcími návrhy, tak je to opravdu ohromující objem dokumentace. Nicméně pusme se do, tuma, do tématu. Včera Rada ECOFIN rozhodla že odloží eh, diskusy o směrnici IFM, která měla proběhnout na této radě. Španělské předsednictví navrhlo navíc eh, pro tuto diskusi určité, nakonec odloženou tedy určité poznací návrhy. Eh, když jsem se dozvěděl o tom rozhodnutí, nepřišlo mi nějak dramatické. Věděl jsem, že existoval politický problém pokud je o třetí země, režim se třetími zeměmi, a věděl jsem rovněž, že se blíží volby ve Velké Británii, což může vést britského premiéra k tomu, aby si nepřál, aby se nyní přijímalo toto rozhodnutí na tomto ekofinu. Pokud jsem eh, slyšel, Velká Británie nedisponuje eh, menšinovou, tady blokační menšinou. Eh, odkládá se to tedy na datum, doufáme, nepříliš vzdálené. Eh, španělské předsednictví bude mít eh, příležitost doladit ta jednání a představit členským zemím kompromis, který by snad už mohl uspokojit všechny. Pokud je o parlament, domnívám se, že tento odklad rozhodnutí nebo zaujetí stanoviska rady by neměl nějak narušit vážně náš harmonogram. Leda, že eh, využijeme tento dodatečný čas k tomu, abychom možná odložili hlasování, eh, tak aby ne, tak abychom nebyli pod takovým eh, pracovním tlakem. Já si myslím, že to není nutně negativní věc. Nicméně podle mého není možné vyčkávat na postoj rady předtím, než bychom sami zaujali své stanovisko. A já to vysvětlím. U Eh, důležitého tématu, které jsem řešil v předchozím funkčním období, byla to eh, směrnice o platebních službách a zejména o, ehm, o úvěrových agenturách. Eh, Parlament přijal stanovisko ještě před radou. Pokud je o směrnici o platebních službách, tam to bylo obzvlášť jasné, protože jsme hlasovali 12. září 2006 a rada se dohodla až v březnu 2007 a nakonec jsme v plénu hlasovali o kompromisu v prvním čtení v dubnu 2007. Stejně tak pro ratingové agentury jsme dospěli ke kompromisu v prvním čtení, to znamená u dvou témat, která, byly, eh, která byla složitá a citlivá. Eh, domnívám se, že tedy eh, to, že Ehm, zaujmeme stanovisko ještě před radou, znamená výhodu pro vyjednávání a to také, myslím, inspirace eh, pro radu, pokud odvedeme dobře svoji práci. Myslím si, že není eh, třeba eh, měnit to, že by se brzy hlasovalo o zprávě, ale naopak případně hlasování v plénu je možné odložit. Pokud v době, kdy rada zaujme postoj, tak to bude příliš pozdě nebo ponechám to málo, ponechá nám to málo času na konstruktivní vyjednávání. Tolik tedy k harmonogramu. E, domnívám se, že e, někdo by nechápal, alespoň většina veřejnosti by nechápala e, po té, co řekla G20, po tom, co řekly jednotlivé hlavy státu a vlád, kde bychom zastavili práci na této směrnici. Ehm, určitě e, jsou to snahy odpůrců směrnice, ale e, zpravodaj se tomu bude i nadále věnovat, e, parlament také se nezastaví na té cestě. A já se chci připojit k tomu, co dnes řekl pan komisař během společné schůze se zástupci parlamentu členských zemí. Eh, pokud jde o to, eh, co se událo od první výměny názoru, já jsem se snažil, aby eh, kompromisy ohledně hlavních bodů byly navrženy ještě před touto schůzí. To se také stalo. Nejprve jsem dal dispozici s těmi zpravodajům, se kterými jsem se sešel předevčírem a všem kolegů, všichni kolegové to mají k dispozici už nyní. Samozřejmě nebyl tady velký časový prostor od poskytnutí těchto dokumentů do schůze výboru, ale jistě pochopíte, že objem poznacích návrhů, které byly předloženy, eh, složitost tématu a to, eh, že jsme vlastně až tři týdny před eh, časovým termínem měli k dispozici poznací návrhy. To vše znamená, že to nebylo možné zvládnout rychleji. Snažili jsme se vypracovat kompromisy, jak jsem řekl, ke všem důležitým bodům. Diskuse Eh, se stěnujeme zpravodaj byla velmi angažovaná. Mně nepřísluší hodnotit nebo tady vyjadřovat stanoviska jednotlivých stěnových zpravodajů, jenom chci říci, že doufám, že v parlamentu dospějeme k dobrému kompromisu. Je to o to nutnější, že pokud eh, zde eh, nebudeme mít široce podpořený kompromis, tak potom budeme slabší v jednáních s radou. Pokud naopak bychom byli příliš tvrdí ve svých požadavcích, tak by hrozilo, že nedospějeme k dohodě a e, nakonec by to hrál do koret těm, kdo si nepřejí e, toto, e, toto opatření, které je přitom nutné. Já se budu těšit na to, co řeknou kolegové. Pokud je o rozsah působnosti, domnívám se, že se nám podaří naleznout dohody, dohodu na základě toho návrhu s tím, že veškeré fondy, které nepatří do SKIP-CP, by spadaly do působnosti této směrnice, ovšem s určitými úlevami pro ty, eh, které, u kterých není důvodné je podrobovat eh, takto náročné regulaci. Aby Eh, bylo vše konsistentní, aby tento postup byl konsistentní, tak navrhuji jednak potvrdit eh, princip, princip proporcionality, ale neomezit se pouze na stvrzení tohoto principu. Eh, navrhuji také, aby v příloze byly obsaženy typy fondů, charakteristiky fondů, které kterým by mohla být udělena určitá výjimka, protože byly by tam zjednodušené administrativní postupy a Eh, konkrétně by se také uvádělo, eh, z jakých formalit by byly vyloučeny. Já doufám, že to vyhoví jak těm, kteří si přejí, přejí abychom zbytečně nevytvářeli administrativní zátěž a také, abychom respektovali eh, obecný princip, že veškerá finanční činnost má být regulována a podléhat dohledu. Navrhuji, ale to bude ještě předmětem diskuse, znovu tam zavést práh ne pro výjimky ze směrnice, ale proto, abychom zohlednili fondy malé velikosti, tak aby eh, to bylo přiměřeně přizpůsobené, tato regulace. Pokud je o private equity, tam podle mého tam také vlastně no, výrazná výjimka, tak aby se zohlednila realita tohoto typu činnosti a rizika, které představuje. Nicméně chci u této příležitosti připomenout, že cíl nařízení je lepší právní jistota Eh, dohled a regulace. Eh, nejde pouze o to eh, bránit systémovému předcházet systémovému riziku, protože krize může přijít i kvůli jiným příčinám než kvůli systémovému riziku. Takže pokud řekneme, že to nedopouštíme systémového rizika, tak respektive pokud některý fond, typ fondu tvrdí, že se s ním nepojí velké systémové riziko, tak to není nutně už důvod jej vyloučit obecně Eh, z těch požadavků a z regulace dohledu. Eh, dále velice citlivé téma třetích zemí. Eh, to je to, co se nedaří dojednat v radě. Od té doby, co jsem zde prezentoval svoji zprávu, se posunulo mé stanovisko. Řekl jsem také hned na začátku, že zatím budu vyčkávat a uvidím, jak se bude mezi námi utvářet konsensus. Návrh, se kterým přicházím dnes, je návrh, který ponechává eh, soukromé investice po přechodné období až pět let s tím, že by se otevírala perspektiva eh, regulace, eh, která by se mohla stahovat i na třetí země, které by umožnily správcům fondů umístěným, tedy s domicilem mimo EU, mít možnost vykonávat činnost v EU. Tady jsou dvě hypotézy, dvě možné, dva možné scénáře. Jednak uznání ekvivalentnosti členské země, eh, které k tomu mají určité výhrady, se nebojí až tolik eh, aktivní fáze ehm, komercializace. Eh, spíše, spíše se bojí, že v, že v třetích zemích by v případě režimu s třetími zeměmi by mohlo docházet potom k právním sporům a v případě eh, úpadku ve třetí zemi by možná jurisdikce této třetí země neza, neskytla takovou právní ochranu jako režim v Evropské unii. Eh, to je třeba zohlednit. Domnívám se, že eh, je třeba mít nastavená přísná, jasná kritéria, pokud je o uznávání ekvivalentnosti. To také předpokládá, že jasně určíme, jaké orgány, jaké úřady mohou vstupovat do udělování, do potvrzování ekvivalence s tím, že v členských zemích existují obavy, že komise, pokud dovolíte, není jaksi dosti eh, pevná, aby odolala požadavkům o uznání ekvivalence, které nebudou důvodné. Chci ovšem eh, učinit určitou poznámku k tomu argumentu o cizích jurisdikcích. Dnes eh, v řadě zemí Soukromé investice umožňují institucionálním investorům kupovat fondy eh, umístěné mimo EU, investovat do mimoevropských fondů nebo kupovat fondy eh, prezentované správci fondů, eh, kteří mají domicil mimo EU, ať už jde například o aktivní, tedy uvádění na trh, anebo pasivní pokrytecké umístění na trh tím, že tedy pak ten obchodní zástupce se vrátí domů a institucionální investor najednou zjistí, že eh, v té zemi je zajímavý fond a že, mm, že mm, se přistoupí ke koupi. Je to podle mého pokrytecký systém. Nicméně v takovémto systému riziko o kterém hovoří ti, kdo se bojí ekvivalentnosti, e, to riziko existuje. E, pokud institucionální investor, například francouzský, koupí fond na Kajmanských ostrovech, což e, nic mu v tom nebrání, tak na sebe bere zásadní riziko, že pokud dojde k problému, tak to bude jurisdikce Kajmanských ostrovů, to bude kajmanský soudce, který bude rozhodovat. Čili existuje tato obava a není, neměli bychom ji podceňovat. Eh, navrhuji eh, přechodné období, během něhož by byla možnost i nadále eh, podle současného stavu soukromých investic, s tím, že bychom případně měli období ekvivalence s některými třetími zeměmi za přísných kritérií, tak o tom hovořila i komise. A pak je tady druhý scénář, druhá hypotéza, kdy po snaze o hledání ekvivalence, kdybychom tady řekli, že třetí země je považována za ekvivalentní a správci zemecilem v této zemi mají paritu se správci zemecilem v EU, e a nebo naopak by rozhodnutí bylo, že není ekvivalentnost a pak by eh, byla možná takováto řešení. Buď to radikální řešení, že fondy s eh, domicilem v této zemi nebo uváděné na trh správci s domicilem v této konkrétní zemi mimo EU Eh, budou mít zakázáno vstupovat na trh v EU. To je jedna možnost. A druhá možnost je říci, že soukromé investice eh, jsou možné pro tuto zemi eh, na úrovni členské země, která to, do, která to dovoluje. Byla by možná ještě třetí možnost, že tedy bychom zavedli 28. režim v EU pro soukromé investice, který by umožnil zavést pravidla pro uvádění na trh, pokud fond nebo správce má domicil mimo EU. Tolik tedy několik možných cest pro další úvahy. Ehm, o kterých bychom mohli nakonec rozhodnout v tomto výboru. Já samozřejmě jsem otevřen různým podnětům, ehm, částečně eh, už mě s nimi obeznámili koordinátoři. Pokud je o pákový efekt, tady se držím svého původního návrhu, to znamená říci, že pákový efekt to spadá do eh, to je rozhodnutí správce, ale eh, orgán dohledu musí mít možnost to kontrolovat. Eh, vnitrostátní orgán také v momentě, kdy se prezentuje prospektus nebo poskytuje informace, musí být poskytovány správcem přesné informace o využívání pakového efektu a vnitrostátní orgán dohledu potom ještě v průběhu života činnosti fondu může kontrolovat, zda ten správce skutečně dodržuje politiku, kterou, o které informoval, kterou hlásil. Dále je zde možné riziko e, přemrštění pakového efektu, nadměrného jeho využívání a pak e, e, Evropský orgán pokaždé, když usoudí, že finanční stabilita je podkopána, je ohrožena, tak by tento orgán měl možnost definovat restriktivní pravidla pro používání pákového efektu, ať již ve všeobecné rovině, anebo případně pravidla pro konkrétního správce, pokud by se eh, k orgánu dohledu eh, z vnitrostátní úrovně dostaly na tu evropskou úroveň negativní informace. Tolik tedy k pakovému efektu. Jsou zde ještě další otevřená témata, eh, kolegové o tom budou hovořit. Konkrétně otázka depozitáře. Je třeba vyjasnit odpovědnost depozitáře, jasně definovat jeho odpovědnost. Není to odpovědnost ve všech těch eh, případech, musí to být přesně definováno. Eh, ovšem musíme se vyhnout tomu, aby depozitář mohl eh, sám si tu odpovědnost učit tak, jak chce a přenášet ji na jakéhokoliv podřízeného depozitáře. Pravidla hm, za jakých je možné se obracet na podřízenou depozitáře, musí být jasně navržená. Podle mě tady existují dva možné případy. Jednak legislativa země, země kde Máme celý fond, eh, do, do toho vstupuje, anebo pak je možné eh, smluvní řešení eh, s tím, že investor si musí být obeznámen předtím, než vstoupí do fondu a je tady možnost potom reuse. Podle rozhovoru, které jsem měla, existuje mm, většina pro řešení odměňování. Domníváme se, že není důvod to řešit odlišně od bankovnictví. Eh, pákový efekt je třeba zakázat, pokud ten, kdo chce eh, používat tento způsob, nemá žádná práva k daným eh, ceným papírům nebo majetku dotčeným tedy. Takže Tolik k obsahu, pokud budeme mít o pár dnů více na své úvahy, na naši eh, práci, než se rozhodneme, jak hlasovat, eh, tak eh, dobře, ale v každém případě bychom se měli rozhodnout před příští schůzí výboru EKON. Děkuji. Thank you very much. Velice vám děkuji. Robert Goebbels se hlásí o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci vzdát hold Jean-Paulu Gozesovi za jeho práci, za práci, kterou už doposud vykonal a za to, jakým způsobem vede jednání mezi eh, stínovými zpravodaji nebo se stínovými zpravodaji. Já si myslím, že to je dobrá předzvěst a já v tomto výboru patřím k těm, kteří se domnívají, že je důležité, aby v Evropském parlamentu se vytvářel většinový konsenzus kolem těchto návrhů protože jedině pokud budeme mít eh, velkou většinu, pro většinové stanovisko, tak eh, je potom můžeme se snažit vnutit radě. Stejně jako Jean-Paul jsem velice rád za to, že španělské předsednictví nakonec netrvalo na tom, aby se projednala tato záležitost během rady ECOFIN na včerejším jejím zasedání, protože to nám dává možnost eh, jednat s radou i s komisí. Vlastně nám to dává daleko větší páku, abych použil tu naše terminologii. Tím spíše, že návrh španělského předsednictví podle mého není dobrý. Je nevhodný. Podle mého se španělské předsednictví pokusilo učinit přílišného kompromisu a dát členským zemím příliš mnoho možností s tím, že hrozí, že se vlastně rozvolní vnitřní trh s finančními službami, kterých se snažíme vytvářet. A hrozí, že se věci, že se některé politiky vlastně by vrátily na úroveň členských zemí. Já si myslím, že to je e, špatný přístup a myslím si, že parlament se musí ubírat opačným směrem. To znamená e, směrem vytváření skutečného vnitřního trhu také pro ty tzv. alternativní investiční fondy. Eh, není možné vyjádřit se k těm více jak 16 stům pozměňovacím návrhům. Eh, kromě toho se musím přiznat, že jsem je stále ještě všechny nepřečetl, ale našel jsem tam jeden velice zajímavý pozměňovací návrh kolegy Wolfa Klince. Je to 155, která říká, eh, aktuální směrnice odpovídá pravidlům odsouhlaseným G20 v Pittsburghu v září 2009 Eh, podle nich všichni aktéři, všechny subjekty, všechny trhy a všechny produkty musí být řádně regulovány. Já budu hlasovat pro tento pozměňovací návrh našeho kolegy Klince, protože tady jde o to zásadní, a totiž, že už tady nemůžeme nechat žádné šedé zóny. Přitom konstatuji, že řada kolegů předložila pozměňovací návrhy, kde žádají výjimky pro ten či onen typ fondů, nebo tam žádné určité Prahy, které by umožnily takzvaně, takzvaným malým fondům vyhnout se regulaci a vyhnout se dohledu. Říkám vám, že já osobně jsem proti takovýmto věcem, takovýmto výjimkám, protože je chybné říkat, že jsme malý subjekt a tudíž nevytváříme žádné systémové riziko. Mario Draghi nám, Draghi nám dnes dopoledne řekl, že cirka 50 všech finančních transakcí eh, na trzích každý den připadá na alternativní investiční fondy, což ukazuje, jaký je význam eh, tohoto odvětví, tohoto segmentu trhu a přeji si, aby to bylo řádně regulováno. Ony i malé subjekty někdy mohou napáchat velké škody. Vlna spekulací eh, u ropných produktů, financovaná jediným obchodníkem v New Yorku, který tenkrát zaplatil asi 100 dolarů za barel a okamžitě to přeprodal se ztrátou. Nicméně touto investicí 100 tisíc dolarů, bylo to tisíc barelů ropy, a touto investicí dokázal narušit činnost všech ostatních obchodníků a hedge fondů, kteří eh, byli napadeni tím psychologickým virem eh, ceny 100 dolarů za barel. A víte, že 6 měsíců na to ropa dosáhla prakticky ceny 150 dolarů za barel. A nechala to krvavou stopu v celé světové ekonomice. Já osobně eh, si skoro vydávám kapesní, když mi někdo říká. A dnes dopoledne o tom se někdo hovořil, Eh, já spravuji jenom pár desítek milionů liber nebo dolarů nebo eur, takže já nenapáchám žádné velké škody. Opět já nechci spochybňovat užitečnost tohoto segmentu trhu, ale zejména hedžové fondy, zajišťovací fondy, obvykle hrají um, hru A i malé fondy skutečně mohou napáchat velké škody. A já proto jsem proto, abychom princip proporcionality uplatnili. Můžeme se zamýšlet nad tím, zda třeba slevit z těch požadavků eh, pro režim výkaznictví a podobně, eh, pro fondy pod určitým prahem, určitým objemem, ale Myslím, že musíme eh, se držet toho, o čem hovoří Wolf Klins ve svém pozvácím návrhu. To znamená, všechny subjekty, všechny trhy a všechny produkty musí být řádně regulovány a já bych tomu ještě připojil také řádně dohledovány. Uh, Velice vám děkuji. Budu tedy eh, respektovat eh, stínové zpravodaje Wolf Klins. Děkuji. Nejprve i já bych chtěl poděkovat a vyjádřit kompliment Benedikty Žáno Polovi, který udělal opravdu herkulovskou činnost, tedy nejsou žádné pochybnosti. Rozhodně já osobně sdílím jeho názor v tom smyslu, že musíme ve výboru hlasovat ještě před radou. To je určitě pravda, ale nejsem si jistý, jestli bychom kvůli tomu uh, uh, pátém nebo v šestém, eh, jestli musíme jet na eh, pětku nebo na šestku, pátou nebo šestou rychlost a nezáleží na tom, jestli budeme hlasovat v dubnu nebo o pár dnů později. Musíme mít dostatek času na to, abychom celé to téma opravdu řádně eh, prodiskutovali a abychom se shodli. Ale konečné hlasování ve výboru musí proběhnout před radou, to je úplně jasné, protože e, potřebuješ jasný mandát, protože povedeš to vyjednávání s radou a musíš e, mít jasný mandát e, pozici, kterou budeš zastupovat zastupovat za nás. Pár kritických bodů, o kterých bych se rád zmínil. Nejprve k tomu, co říkal Robert Goebbels. Mm, já mm, z toho, co jsem podával. Eh, já nic z toho svého pozměňovacího návrhu neberu zpět, ale chtěl bych ještě doplnit jednu věc. Jestliže jsme toho názoru, eh, u rozsahu působnosti, že některé fondy by mohly dostat výjimku, protože jsou striktně národní, jsou tedy jenom na národní, eh, v národní oblasti regulovány a také prodávány a kontrolovány, tak oni jsou kontrolovány, jsou regulovány, ovšem Eh, nikoliv. Prosím. Mm, takže já zůstávám u toho, co jsem navrhl. E, připojuji jenom to, že můžeme mít speciální fond, které, který se prodává jenom v jedné zemi, vůbec funguje jenom v jedné zemi, že ho eventuálně můžeme vyjmout. Dobře, ale jinak k rozsahu působnosti. Už jsme o tom diskutovali. Jean-Paul zná naši představu. Já jsem ve svém pozměňovacím návrhu číslo jedna, ve svém prvním navrhoval, Eh, aby celý balíček eh, byl vrácen a abychom eh, měli specifickou směrnici pro hedge fondy a další specifickou směrnici pro private equity. Ono to nejde z různých důvodů. Já vím, že nezískám většinu v tomto výboru, ale přesto bych to radši udělal, protože já to považuji za správné. Já si myslím, že takhle by to bylo dobře. My tady zahrnujeme spoustu fondů, Eh, házíme vlastně pod jednu směrnici, přestože jsou mezi nimi obrovské rozdíly. Bylo by mnohem lepší, eh, aby se propojily eh, například realitní fondy s příbuznými fondy a tak dál. To mm, všechno, eh, o, o tom už mluvila komise na jaře roce 2008, dobře, to už je za námi, nebudeme se k tomu vracet. Já jsem prostě toho názoru, že skutečně by bylo dost dobrých důvodů k tomu, aby mnohé fondy z této směrnice byly vyňaty, ovšem za předpokladu, že jsou prodávány pouze na národní rovině a že jsou v národní oblasti čistě eh, regulovány a eh, kontrolovány. Dále, Třetí země, ano, to je velmi důležitá eh, věc. Eh, říkali jsme, že eh, nechceme, aby se Evropa stala nějakou pevností, nějakým vězením, že chceme, aby evropští investoři nebyli, aby jim nebylo bráněno v investování do mimoevropských fondů, ale přesto souhlasím s Žánem Pólem, že bychom tady měli najít takové řešení, které s pomocí určitého přechodného období těm fondům, které nyní nejsou v Evropské unii, abychom jim umožnili prokázat, prokázat eh, konvergenci a umožnit tedy fungovat v Evropské unii. Eh, pokud eh, se toto podaří, pokud budeme mít tří, čtyř nebo pětileté přechodné období, tak oni by potom měli opravdu, pak by opravdu fond, který sídlí na Kamenských ostrovech, pokud prokáže konvergenci, tak by měl mít vlastně tu jakousi propustku. Já jsem toho názoru, že my jakožto parlament eh, bychom měli naformulovat kritéria, eh, kter, podle kterých se bude určovat, jestli tady ta konvergence je nebo není. Já bych to ne, nerad nechával na komisi, protože komise e, přijde za tři roky a řekne, e, ano, ano, my jsme o tom jednali, ale 80% našich e, partnerů konvergentní není, protože jsme stanovili špatná kritéria, čili musíme se do toho zapojit já nevím, jestli ta kritéria mm, budou kompletně sepsána v této směrnici, ale každopádně musíme využít a vyžadovat své právo eh, a dostat toto právo od komise a od rady, abychom při formulaci těchto kritérií opravdu byli přítomni eh, Víme, že, dokud, že musíme ještě eh, určit, eh, když, budeme, když bychom měli mít 28. režim, eh, tak všechny ostatní režimy skončí. Ale pokud tomu tak nebude, pokud rada například bude trvat na tom a je pár lidí v radě, kteří mají tento záměr, když řeknou, že fond, který je mimo Evropskou unii a jehož manažeři jsou mimo Evropskou unii, tak ten nedostane eh, propustku, i když, nebo pas, i když bude konvergentní. To je eh, tvrdé eh, vyjádření. Pokud bude konvergentní, měl by pas dostat. Pokud ten pas nedostane, musí mít možnost potom tedy fungovat na bázi soukromých režimů, protože jinak bychom opravdu Evropu úplně uzavřeli a odřízli od určitých investičních možností. Naši investoři hledají penzijní fondy a různé další možnosti. Čili v podstatě jsme se shodli na tom, co chceme. Já bych každopádně byl proto, abychom dosáhli toho, že fond, který je mimo Evropskou unii a jeho manažeři jsou buď v unii nebo mimo unii, pokud budou konvergentní, prokážou konvergenci, měli by dostat pas k fungování v Evropské unii. To podle mého názoru eh, by mělo být proveditelné. Pak mám ještě jednu věc, která souvisí s pákovým eh, efektem. Eh, my jsme zjistili, a eh, já to musím přiznat, že já jsem byl velkým zastáncem přihlížení a definování pákového efektu. Pákový efekt nefunguje jenom mezi hedge fondy a private equity a realitními fondy, ale i v rámci stejné kategorie jsou rozdíly mezi pákovými efekty, protože záleží na tom, eh, který faktor proti kterému, eh, ale také eh, podle, záleží na tom, do jakých aktiv fond investuje. A neměli bychom zapomenout u tohoto tématu, jak, jakou roli tady hrají banky, protože vlastně jsou to banky, ti, na které bychom se měli zaměřit. Banky jsou to ti, kteří říkají, já budu financovat private equity eh, s tolika a tolika eh, takovým a takovým podílem cizího kapitálu. A jsou to banky, které jsou nepřiměřeně eh, velkorysé. Mm, já vím, že když bych byl banku, bankou, která Eh, když by banka chtěla investovat eh, do eh, nějakého automobilového podniku, který má velké krytí cizím kapitálem, tak to by, bylo, to by vlastně byl subprime. Čili musíme se podívat na Bazilej 3, Bazilej 4 a regulaci bank, aby skutečně mm, i pro banky byly rozumná kritéria pro přidělování úvěru, poskytování úvěrů. Eh, musíme vědět, co dávají primární eh, broukři eh, hedžovým fondům. Ti nám musí říci, co komu dávají a za jakým účelem. Pak budeme mít průhlednost, transparentnost a pak můžeme mít říci, že jsme pokryli riziko a že dohledové orgány riziko dokáží odhadnout a můžeme eh, přimět tímto způsobem banky k tomu, aby byly obezřetnější. A poslední věc, já nejsem toho názoru, že eh, jakýkoliv fond, ať je to hedge fond eh, nebo private equity, že bychom měli za něco trestat v uvozovkách. Určitě to není naším záměrem, eh, chceme mít čisté řešení, ale hedžové fondy eh, rozhodně nemůžou čekat náš eh, soucit. Když spekulovali s eurem, spekulovali s Řeckem, tak nemám žádné sympatie pro to, aby přišel hedge fond a řekl, my chceme takovou a takovou výjimku. Děkuji. Um, thank you. Um... Děkuji. Pascal Canfin. Ano, já bych se rád připojil ke všem kolegům, kteří děkovali a blahopřáli Jean-Paulu Gozosovi k tomu, jakým způsobem řídil diskuse mezi námi. Já mám méně zkušeností z Evropského parlamentu než my vzácní kolegové. Nicméně mi připadá zajímavé, že datum hlasování v parlamentu bude předcházet přijetí stanoviska v radě. A samozřejmě podporuji stanovisko Jean-Paula Gozose, že bychom měli ponechat ten termín v dubnu, jestli to bude 12. nebo jinde, to je jedno. Eh, pokud je o věcný obsah, eh, nemá smysl tady celou tu diskusi vést znova o všech těch bodech, jenom vypíchnu některé aspekty či analýzy, pokud je o poznací návrhy Jean-Paul Gozese. Eh, k, k, k rozsahu působnosti uvidíme, kde nalezneme ten střed mezi sebou. Je otázka, zajít cestou výjimek pro některé typy fondů, podle toho například, jaká je jejich právní struktura. Je třeba ve směrnici eh, mít eh, nějakou možnost odvolání. Tedy pokud by se tyto eh, specifické kategorie fondů stále prostředkem, jak to obcházet, tak by musel existovat nějaký orgán, který by měl možnost eh, jak se ty fondy do toho rozsahu působnosti vrátit. Domnívám se, že třeba ESMA by mohla eh, mít tuto funkci. O tom je třeba jednat. V každém případě, pokud dospějeme my k takovému kompromisu, eh, že ponecháme, že umožníme výjimky, tak by tam měla být tato možnost. Dále, pokud ty Prahy, uvidíme, jaký bude kompromis. V každém případě není hrozí, že se úplně vyloučí kapitola právě ekvity s tím Prahem, který eh, tam Jean-Paul Gozes nastavil do eh, příloh eh, k rozsahu působnosti. To znamená 100 milionů, 150 milionů, 500 milionů. Pokud to bude nastaveno takto, tak vlastně právě equity úplně bude vynechána z té směrnice. Já si myslím, že to nebyl záměr zpravodaje. Pokud je o pákový efekt, já naprosto souhlasím s tím, jakým způsobem ehm, si to Jean Paul odprezentoval dnes. Nicméně nesouhlasím úplně doslova se zprávou, protože se eh, nehovořil o těch slavných eh, zvláštních podmínkách. Eh, my jsme, jsou k tomu poznací návrhy zelení Eh, si nepřejí tyto zvláštní podmínky mít v tom výsledném kompromisu, že pokud ESMA nebude mít, protože pokud ESMA bude mít možnost jenom za zvláštních mimořádných podmínek do toho vstupovat, tak všichni řeknou, že to je příliš pozdě. Eh, je třeba dát možnost zásahu dříve, než bude příliš pozdě. Dříve, než, dříve, než se ocitneme v mimořádné situaci. Eh, pokud je o otázku třetích zemí. Já si myslím, že můžeme podpořit kompromis, eh, ke kterému směřuje zpráva, to znamená přechodná období a poté jít cestou nebo se ubírat směrem k cestovnímu pasu a režimu eh, výhradně evropskému. Ovšem za určitých podmínek, které jsou pro nás velmi důležité. A byly učiněny námitky k původnímu návrhu komise. Je třeba vyslechnout si tyto námitky, eh, zejména pokud o princip ekvivalentnosti Eh, jde o eh, reálné dodržení tohoto principu, protože některé, některé státy se domnívají, že komise eh, nebude schopná zajistit dodržování tohoto principu. Pokud kompromis mezi námi vyspočívá v tom, že po přechodném období do toho znovu zapojíme princip ekvivalentnosti, tak podle mého bude třeba i posílit nebo zajistit jeho reálné dodržování. Existuje několik možností, které máme. První z nich je to, že bychom tomuto principu E, že, že by tento princip ekvivalentnosti e, fungoval výhradně recipročně. To znamená, otevřeme trh jedině tehdy, pokud e, analyzovaná země učiní tež, země analyzovaná komisí. Mohli bychom také ekvivalentnost nabídnout pro omezenou dobu, 2, 3, 5 let podobně, že by to tedy nebyl nějaký biankošek, bychom nad tím pak neměli žádnou kontrolu. Takhle bychom mohli žádat po komisi, aby se vrátila k tomu, že je třeba například každé tři roky prokázat, že princip ekvivalentnosti je stále dodržen. Ehm, tady existují různé možnosti, jak reagovat na znepokojení členských zemí, které, myslím, je dosti důvodné, když nám říkají, že není možné ehm, prostě se spolehnout na to, co bude na papíře. Eh, dále je zde možnost zapojit do celého procesu ehm, agenturu ESMA, orgán ESMA, to znamená, eh, byl by to přidružili bychom ke komisi jiný orgán, který by řešil ekvivalentnost. E, Pokud e, se členské země bojí, že jsou na komisi věny e, velké politické tlaky, tak například bychom mohli chtít, aby se komise musela řídit technickým odborným stanoviskem orgánu, jako je ESMA. Komise by se pak mohla opřít také o to stanovisko a čelit tak případným geopolitickým tlakům. Další věci, které jsou pro nás důležité, je třeba, aby analýza ekvivalence byla prováděna za dodržení všech kritérií. Nejenom jde o to, že eh, jde o zemi, kde má domicil správce, taková je hospodářská realita v případě USA, ale také by se to mělo týkat eh, zemí, kde, má domicil, kde mají domicil fondy. V případě, že správce mimo EU a jde například právě ty Kajmanské ostrovy. E, tady u toho kompromisu nyní je jedna trošku zvláštní věc, že totiž pokud je fond zpravovan e, z Evropské unie, například z Velké Británie, Evropská komise má také odpovědnost ověřit, zda e, země, kde má fond domicil, například Jemanské ostrovy, dodržuje určitá kritéria. Všem pokud ten stejný fond je zpravován z USA, tak podle aktuální verze kompromisu by komise nemusela dělat nic, nic ověřovat. To si myslím, že je dosti velká obítka, pobítka pro investory, aby, aby se přesunuli do New Yorku. A to asi není úplně náš záměr. Takže já si myslím, že tady Vlastně i v případě, že správce je umístěn mimo EU, bychom měli žádat eh, možná, aby komise prověřovala za ty čtyři body, které zmiňuje Jean-Paul Gozes ve své zprávě, jsou skutečně prováděny na danou zemí, kde má fondomicil. Pokud jde, a to už budou dva poslední asi body, pokud jde o přechodné období, komise počítala s, tří, s tříletým obdobím, tak k tomu e, přidáváš dva roky, takže hromady pět let. Je třeba o tom jednat, ale zdá se mi, že politický signál, který bychom mohli vyslat, e, respektive který bychom měli vyslat, e, nemůže být takový, že budeme čekat pět let, než se do něčeho pustíme. Pokud by výsledkem bylo, že v každém případě po první dva roky se nebude dít nic a nakonec se opět nebude nic nic, dokud nevyprší těch pět let, a pak eh, znovu budeme mít problém problém s tím náhlým, s náhlou změnou režimu, tak bychom na tom nic nezískali, jenom bychom to se odložili. Čili e, přechodné období, proč ne? Ale je třeba také mít pravidla, která zajistí, že to přechodné období e, se skutečně rozběhne a že e, analýzy na komisi a postupné změny začnou běžet od začátku, protože jinak ten problém jenom odložíme. A poslední věc se týká aktivního a pasivního umistování na trh, to je také velice důležitá věc. Eh, mně se zdá, že eh, v té kompromisní zprávě, kterou eh, si představil, je odstavec, který umožňuje to vyřešit. Týká se to investorů. To znamená, pokud je fond zpravován z místa mimo UE, pokud má domicil mimo, ale komise se domnívá, že tam není ekvivalence, tak v takové chvíli tam je odstavec, který by, nebo paragraf, který by řekl, že investor už nemá možnost investovat do takového fondu. Já si myslím, že to je eh, klíčový prvek, který je třeba zachovat eh, ve výsledném kompromisu, protože jinak bychom otevřeli eh, dveře tomu, že z té směrnice se můžeme snažit, jak chceme, ale pokud necháme evropským investorům eh, možnost jít cestou eh, pasivního marketingu, eh, pasivního tedy uvádění na trh a nakupovat fondy zpravované z USA s domicilem na Kajmanských ostrovech, tak bychom vlastně nakonec potrestali své přátelé v City v Londýně, spíš než abychom dostali regulace evropského trhu. A to jsou tady ještě další věci, ale myslím, že už jsem mluvila dost dlouho, takže děkuji. Uh, thank you very much. Velice vám děkuji. Chcete to komentovat? Ano, jistě, velice děkuji, paní předsedkyně. Také bych se chtěla připojit k tomu blahopřání. Já si opravdu cením práce, které se doposud Jean-Paul zhostil, zejména za velice krátkou dobu předložil za zady kompromisního návrhu. A já si když jsem přečetl všechny ty pozměňovací eh, eh, na vrhy, tak to ukazuje jeho velkou eh, schopnost a zvládnout tě, takové množství pozměňovacích návrhů eh, vykazuje opravdu velké schopnosti. Nejprve bych chtěl eh, eh, se zmínit o setkání čínových zpravodajů v pondělí. Tam byly různé pozice a když se tedy podíváme na postoje tohoto výboru, tak tu jsou dva extrémy a musíme nalézt kompromis. Jeden z nich extrémů, extrémních postojů je, že bychom měli mít něco podobného, jako je v USA nebo v Singapuru, co se týče registrace, zveřejňování, eh, hodnocení rizik a já chápu, že všichni jsme se posunuli v této diskuzi. Spravodaj eh, zná tyto pozice a další protekcionistický postoj eh, to je vlastně narušení ekonomiky, protože by se přesunovaly mimo Evropu. E, myslím, že to musíme e, vnímat. Penzijní fondy investují velmi mnoho do hedžových fondů a většina e, z nich, většina investorů investuje málo do hedžových fondů, takže musíme pochopit rozdíl mezi profesionálním investorem a retailovým klientem. A vzhledem k ochraně eh, těch retailových zákazníků. Někdo mi také řekl, že eh, takový, eh, že Kajmanské ostrovy jsou malé ostrovy, ale tam je velice propracovaný finanční režim oproti e, evropským zemím. Je to vlastně takový daňový ráj, takže e, to jsou specifické kompromisy a zásady vyváženosti a myslím, že to dává velkou moc komisi a rád bych se podrobněji podíval na nějaké ty návrhy vyváženosti. Je tu tedy potenciální regulace Eh, banky a brokeři jsou hlavním problémem. Možná, že nám to lépe vysvětlí komise. Chápu, že tu eh, nutnost mít tedy evropské fondy s evropskými manažery, chápu to jako kompromis. Eh, to je taková skvělá značka, kterou používáme. A co se týče základní otázky, kterou bych řešil a doufám, že se na ní podíváme, je pokud máme eh, nějaký fond a eh, jeho eh, správci nevyhovují kritériím, abychom jim tedy povolili pokračovat, ale současně aby národní orgány to hlásily na ESMA <clears throat> Proč? Protože je tu tedy takový protekcionismus, a, nebo by to byla určitá diskriminace ve vztahu k těm malým karibským ostrovům. Když hovoříme o rozsahu působnosti a tím se musíme zabývat, tak eh, souhlasím s postojem Roberta Eh, co bych k tomu ještě dodal, eh, takzvaný short selling, to myslím musíme řešit horizontálně, měli bychom chápat eh, různé typy krátkodobého prodeje short selling a dívat se na to horizontálně. Velice si vážím postoje zpravodaje k pákovému efektu. Myslím, že dobře chápe nutnost, abychom se dívali na jednotlivé případy, na třídy aktiv a ESMA má hlavní pokyny na pomoci příslušným orgánům. To myslím můžeme podpořit a také si vážím e, jeho e, informacím o odměňování. Já vás chci jenom požádat, abyste zpomalil. Ano, já jsem to chtěl urychlit. Tak možná bych potřeboval dalších pět minut. No. Uh. V každém případě děkuji. A poslední věc se bude týkat odměňování. Myslím si, že je dobré, když ukážeme, že jsme si vědomi rozdílu v odměňování pro eh, správce fondu a banky. Já si myslím, že to je velice důležité. Eh, někteří z nás jsou velice znepokojeni tím, že by bankéři měli být odměňováni i za eh, špatný výkon. Chápeme, jaké jsou rozdíly ve struktuře odměňování pro správce fondů a pro banky a já si cením velice práce zpravodaje na tomto bodu. E, myslím, že tady jsou určitá extrémní stanoviska, nicméně je zde velký prostor pro kompromisy a pan Gozes nám jistě v tom pomůže a pomohl již. Děkuji, děkuji. A nyní pan Klot, ještě jsme stále u stínových zpravodajů. Prosím, Jirgené. Děkuji. Žánu Polovi tedy vůbec nezávidím tolik práce. Každopádně eh, mu děkuji za, za tu obrovskou práci, připojuji se k těm, kteří již poděkovali. Je tady pár eh, jednotlivých bodů, které bych rád zmínil. Eh, v pozměňovacích návrzích byla celá řada návrhů, které navrhovaly, že by se nemělo jednat jenom o AIFM, ale o fondy jako takové, AIFF tedy nejen o manažery, ale o fondy jako takové. Eh, zajímalo by mě, jak se k tomu postavíš. Ehm, další věc eh, je otázka malých fondů. Já znám tenhle ten argument, který přednesl i kolega eh, Klinc včera i dnes. A samozřejmě je tady otázka, jestli má smysl, já, jestli má smysl uh, Eh, znám argumentaci lidí, kteří alespoň eh, z Německa takhle argumentovali, když říkají, eh, že na národní rovině potom bychom museli mít, musíme mít vysoký stupeň regulace. Je to rozumný argument, ale samozřejmě můžeme odpovědět otázkou, pokud na národní rovině budeme mít ještě další regulaci, tak to bude vlastně duplicitní regulace. Eh, proč se nespokojit jenom s regulací na rovině evropské, proč vlastně odvádět tuhle tu duplicitní práci. Dobře, každopádně nějaké, eh, nějaká duplicita by tady nastala a proto se ptám, jestli to má smysl, jestli eh, to má opodstatnění. To je moje otázka. Další věc, to už jsem také zmiňoval dříve, levice Eh, programově vyžaduje, eh, aby eh, hedge fondy aby byly zakázány v hedge fondy a private equities. E, samozřejmě, že tohle to neprojde, ale v této souvislosti já bych rád podpořil pana Klince. Vy jste říkal, že banky hrajou velkou, hrají velkou roli, když se díváme na pákový efekt. E, zejména v Německu je spousta lidí, kteří e, vnášejí toto téma do veřejné diskuse, že bychom eventuálně měli z, Eh, vytvořit dělicí linii mezi bankami a fondy, eh, že tedy mm, eh, oblast bank a oblast investičních fondů by měla být přísně od sebe oddělena. K tomu jsou také různé návrhy. Pokud by toto bylo možné, tak já bych to přivítal. A pokud by to mohlo nějakým způsobem být zařazeno do této úpravy. Eh, já jsem opravdu zvědavý, jak eh, to nakonec dopadne, ale myslím, že je to zajímavý, eh, zajímavý přístup. Další téma americké zkušenosti ukázaly, jak rychle mohou zkrachovat pojišťovny. Samozřejmě důležité je tedy, aby byly chráněny důchody a tyto druhy zabezpečení, aby se nestalo, že lidé Eh, jak si vloží do něčeho důvěru a ono to potom zmizí se světa. Co se týče eh, odměňování, podpořím to, co už jste říkal, eh, musí být zcela jasné, jas, musí, tady, musí tady být sociální spravedlnost, která nesmí být narušena. A poslední připomínka je tady několik pozměňovacích návrhů, které bych rád připomněl, které míří k tomu, že při přebírání podnikových podílů Eh, ze strany fondů eh, by měli být informováni eh, zaměstnanci. To si myslím, že je důležité, to, by se nemě, to bychom neměli ztratit ze zřetele. To jsou ty nejdůležitější body, které Jean-Paul zdůraznil ve svých kompromisních návrzích a já se jenom cítím povinen zdůraznit, že tyto aspekty bychom neměli zapomenout, protože ehm, zaměstnanci a jejich zástupci musí být informováni v okamžiku, kdy fondy investují do určitých eh, podniků. To je všechno, děkuji. Uh, děkuji. A není mohou vystoupit ostatní řečníci, musí být ale stručnější než stínový eh, zpravodají. Nejprve Astrid Lulingová. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, pokusím se, ale přece bych ráda něco řekla. Uh, Eh, o tom také, jak to je v radě, o, o tom odkladu v radě a o té výsledné eh, situaci. Eh, samozřejmě mohli bychom se znepokojovat kvůli této zprávě, která nic dobrého nevěští. Můžeme možná čekat, že rada dospěje k nějakému postoji až po dlouhých jednáních. A také můžeme říci, že parlament by neměl vystoupit příliš tvrdými požadavky, požadavky protože pak by jednání bylo příliš dlouhé. A zpravodaj správně zvolil jedinou možnou cestu, protože samozřejmě vždycky existují partikulární zájmy, které zanášejí tu diskusy a naším úkolem zde v parlamentu Eh, náš úkol tady v parlamentu potom je velmi důležitý, protože myslím, že to jsme právě a jedině my, kteří jsme schopni dospět k výsledku v nějakém přeměřeném časovém prostoru a ten výsledek bude uspokojivý a koherentní. Domnívám se, že eh, náš výbor eh, také hm, získá na tom, pokud vypracujeme příslušné kompromisy, které půjdou tímto směrem. Pokud je obsah kompromisu, po těch prvních jednáních, ráda bych učinila pár poznámek. Nejprve k rozsahu působnosti. Já jsem spokojená s tím, že se zdá, že, se, že směřujeme respektive, že už nejdeme směrem k rozdrobení vnitřního trhu. Já vůbec nesouhlasím s panem Klincem, projednou. Tady souhlasím s GUE v této věci, protože není možné vyloučit eh, z regulace fondy, které jsou pouze uváděny na trh eh, v národním měřítku. Všechny národní fondy, nadnárodní fondy eh, musí spadat pod stejnou věc. Pokud je o práh, tady nemám definitivní stanovisko po té, co jsem si vyslechla pana Goebbelse, mého spoluobčana, možná půjdu také tímto směrem. Myslím si, že princip proporcionality, to je rozumná věc. Mně by připadalo logické, kdyby tam nebyl fond, protože všechny fondy musí být kontrolovány podle povahy jejich činnosti a ta kontrola musí být přeměřená, proporcionální a poté, co jsem si vyslechla zpravodaje, jsem se jistá, že také pokud je o tento problém, tak najdeme rozumné řešení. Pokud je o alternativní fondy a třetí země, já si myslím, že tady ten problém ještě není vyřešen uspokojivě. Pokud bychom šli směrem do systému ekvivalence, tak si myslím, že bychom museli dávat velký pozor eh, na pravidla hry, která bychom nastavili. Uklidnily mě také některé věci, které jsem eh, slyšela eh, na to téma, ale minulý týden jsem se sešla s lobbysty z Kajmanských eh, ostrovů. Oni tvrdili, že u nich mají nejlepší, nejpokročilejší normy. A já jsem jim řekla, že v tom případě nebo mi žádný problém vyhovět eh, evropským eh, normám. A oni mi říkali, že by potřebovali znát předem, jaké standardy bude od nich požadovat Evropa. To mi připadalo mm, důvodné. Měli bychom tedy eh, na začátku stanovit přesná pravidla, tak jak si říkal Jean Paul, neměli bychom čekat, až vyprší ta eh, přechodná lhuta, eh, abychom poté stanovovali ekvivalenci konkrétních fondů. To si myslím, že je velice důležité, protože třetí země musí vědět dopředu, co od nich budeme čekat, co konkrétně. Dále ještě pár slov k otázce soukromých investic eh, v, národních, v národním režimu. Tady je to sice formulováno odlišně, ale v zásadě jde o podobnou věc. Myslím si, že i tady se nám podaří dospět k rozumnému řešení a eh, domnívám se také, že ekvivalenční systém eh, a pokud cestovní pas má jenom malou šanci, že bude přijat radou, takže bychom měli pracovat na nějakém méně ambiciozním Zda bychom měli pracovat na nějakém méně ambiciozním, složitějším mechanismu, tak tady nevím, tady bych ještě čekala na další vyjasnění. A poslední věc k depozitářům. Já jsem minule řekla, že bychom měli trvat na větší odpovědnosti bank depozitářů e, po určitých e, potížích, které se objevily a měli bychom dát na to, abychom nezacházeli příliš daleko, bylo by to neefektivní neoperativní, kdyby depozitář nesl odpovědnost i za činnosti, které nejsou pod jeho kontrolou. Tady si myslím, že tady jsme na stejné vlnové délce a eh, domnívám se, že je třeba se ještě vrátit v, kompromis, eh, v poznacích návrzích eh, vrátit k otázce operability nového systému, a k jistotě v celém prostředí. Já jsem spokojená s tím, jak se ta věc vyvíjí celkově. Chci poděkovat Žánu Polovi. Eh, nebudu ho ještě nyní eh, příliš, nebo ho není příliš chválit, příliš mu blahopřát, že to možná bylo špatně vykládáno. Děkuji mnohokrát. Přečtu eh, seznam řečníků a budete vědět, kolik vás ještě se musí do příští půl hodinky.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 pokud budeme mít opravdu štěstí a potom na závěr pět zpravodaj. Takže Petře, prosím. Eh, děkuji. Ještě jednou bych chtěla poděkovat Jean Polovi za jeho dobrou práci, eh, zejména co se týče rozsahu působnosti. To bylo opravdu velice užitečné a neměli bychom to vyloučit, naopak začlenit. Myslím, že eh, to by nebyl správný postoj vzhledem k velikosti fondu, který se to týká. Slyšeli jsme o bankách, týká to jich, že malé i velké mohou padnout, takže máte absolutně pravdu a správně hovoříte o proporcionalitě. To je zásadní a já si myslím, že to je velice eh, důležité. Eh, je důležité eh, zajistit, abychom to udělali tedy správně. Velikost a schopnost reagovat Domnívám se, že to je jednoduchá otázka, eh, kterou bychom měli eh, řešit. Eh, co se týče depozitářů třetích zemí a krátkodobých opětných prodejů, chtěl bych se zmínit o některých obavách, o kterých jsme již hovořili včera večer jsem se setkal s eh, výrobci solárních panelů, specialistů z Ameriky. Byl vlastně Angličan, žije v Americe a 5 milionů dolarů investoval eh, do svého podniku na výrobu těch eh, tenkých fotovoltaických zařízení. 500 milionů Eh, to eh, je eh, dostatečná suma, aby na mě zapůsobila. A chtěl bych říci, že v této oblasti vede vlastně Evropa, zejména Německo a Spojené království také. A investice do toho to specifického nástroje se činí v Americe, protože tam je přímý přístup ke kapitálu. A to by nás mělo informovat o tom, že kapitál je v soukromých rukou a jde o to, aby přišel k nám, má snadný eh, přístup k trhu a je tam snadné dělat celou řadu eh, věcí s eh, těmito penězi, tedy v jiných částech světa, takže my potřebujeme vyváženost, protože není možné přesvědčit kapitalismus se a říci, nebudete operovat eh, v Evropě. To je velice důležité pro naše členy. Vím, že jste pragmatik. A musím říci, co se týče třetích zemí a jejich schopnost účastnit se v budoucnosti, eh, tak eh, se obávám, jaké to bude za tři, za pět let, co se týče ekvivalentnosti. My jsme zakázali produkci nebo zakážeme účast správců alternativních fondů, eh, protože se musíme dívat na výsledky, co existuje jinde na světě. Eh, měly by to být opravdu globální, mezinárodní standardy, nejenom normy eh, platné v EU. Musíme postupovat opatrně, abychom se pohybovali eh, opravdu eh, společně a uvažovali, jak budou tyto standardy chránit investory, jaké budou režimy monitorování. Musí to být opravdu vyváženo, jak budeme usilovat tuto to ekvivalentnost, protože jinak bychom Eh, zabránili vstup investorům ze zahraničí, tak bychom se rozloučili s těmi 500 eh, miliony, jako v případě těch solárních panelů. Eh, jednal jsem s asociaci zástupců bank a e, sledují ten e, proces depozitáře e, v Lucemburku. A vím, že mnoho investorů ztratilo 1,6 miliard eur a oni v podstatě mohou koexistovat. A je to regulační proces a přesto jsou schopni eh, eh, fungovat oproti osvědčeným eh, postupům odinut. My musíme oddělit správce fondů od depozitářů. To může být jedno základní jednoduché pravidlo. Jean Paul, je mi líto, že si to nezapracoval, protože chceš chránit investory. A co ti investoři, co ztratili peníze kvůli Medofovi, co s tím. Já vím, že je to poněkud silné, ale pokud to začledníme, tak eh, přinesu kompromisní návrhy. A co se týče k těm opětným krátkodobým projedům, short selling, to musí být horizontální záležitost. Vaše definice, jakákoliv eh, zneužívající manipulativní transakce a tak dále eh, to měli bychom mít příslušnou směrnici, měl by to být konzistentní postoj a myslím, že tato zpráva volí dobrý přístup. Děkuji. Já se domnívám, že tu jsou dvě výchozí otázky pro tuto diskusi. Jedna z nich je že bychom eh, opravdu měli být vděční Jean-Paulovi. Eh, to eh, zde již několikrát zaznělo a čím více se dívám na pozměňovací návrhy, tím víc jsem přesvědčen, že je tu nebezpečí, že dostanete Nobelovu cenu, protože jste udělal opravdu fantastický kus práce. Druhý výchozí bod prvé řadě potřebujeme zajistit, aby to, co zde děláme, přispělo opravdu k situaci finančních trhů v Evropě, aby to bylo konzistentní. Máme například pravidla agendy 2020. Když naslouchám diskuzi, tak se popisují alternativní investiční eh, eh, fondy eh, jak jako takové, které musíme eh, kontrolovat a eh, zajistit. My tady potřebujeme ale vyvážený přístup. A co se týče rozsahu působnosti, v prvé řadě velice si cením toho, co jste napsal o průmyslových holdinzích, ale mám návrh, možná bychom to mohli zlepšit, zlepšit ten bod odůvodnění kterým začíná směrnice, že to jsou společnosti, které se zabývají investováním do průmyslu že by neměly spadat do tohoto režimu. Dále ve vztahu k třetím zemím, jak jsem to pochopil, zpravodaj prohlašuje, že na tom bude ještě dále pracovat, bude pracovat na kompromisních pozměňovacích návrzích ať bude výsledek jakýkoliv, e, jako společný jmenovatel bychom neměli říkat, že spolu s USA nebo s Ázií budeme usilovat o dominantnost nebo že budeme po nich požadovat, aby respektovali naše pravidla. Potřebujeme společného jmenovatele eh, pravidla eh, sdílení, sdílení daní a podobně, protože eh, jinak budou důležité finanční trhy mimo Evropy a my z toho nic mít nebudeme když se vlastně vyloučíme z toho, co bude důležité eh, pro investory v Evropě, pro eh, ty, kteří šetří na důchody. A <clears throat> ta diskuze v radě měla zdůraznit, že my můžeme přispět k otevřenosti a k jistotě. Rád bych se také vrátil k diskuzi eh, o těch mezních prahových hodnotách to je, a uměnosti. To je tedy určitě ta vyváženost eh, prahové hodnoty a proporcionalita. A také se domnívám, že úroveň těch prahů by se také měla zaměřit na ty úrovně, kde se objevují systémová rizika. Jistě o tom můžeme v nadcházejících týdnech ještě diskutovat. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Ole Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud o tu novelovou cenu, tak to se nejsem úplně jistý. možná cenu europoslanec roku, ale chci vám poblahopřát. Chci, myslím si, že opravdu odvádíte vynikající práci a cílem činnosti každého europoslance je právě dobrat se kompromisu a dělat to eh, skromně a to se vám daří. Eh, Všechny se vám do toho daří zapojit, každý o něco přijde, něco naopak si prosadí. Myslím, že opravdu to děláte skvěle. Eh, Vzpomeňme si, co řekl pan Strauskán, že totiž bychom se neměli zaměřovat pouze na regulaci, ale také na dohled, že vlastně dohled je to nejdůležitější. Někteří z vás se domnívají, že je možné, že můžeme cokoliv regulovat. Já s tímto názorem nesouhlasím a víte to. Myslím si, že potřebujeme, samozřejmě potřebujeme dobrou vyváženou regulaci, ale také můžeme eh, citovat pana komisaře Barniera, který chce regulovat vše, ale dnes ve svém vystoupení řekl, vzpomeňte si, že zajišťovací fondy, hedge fondy krize nespůsobily. Já si myslím, že na to bychom také měli pamatovat. Co říkáš, Roberte? Ano, samozřejmě, můžeme o tom diskutovat. A v některých jiných oblastech potom se někteří z vás domnívají, že pan komisař chce regulovat úplně vše, ale on skutečně toto dnes tady řekl, tak to jsem jenom chtěl připomenout. Dovolte mi určitě několik stručných poznámek. Myslím si, že režim s třetími zeměmi to je zásadní, už to tady zaznělo, nemusím to opakovat, ale e, já e, jsem si myslel, že kompromis švédského předsednictví v prosince byl dosti dobrý. Nicméně chápu, že e, to jak se už je pryč a mohu akceptovat některé věci z diskuse s Wolfem Klincem. Dokonce bych řekl, že Wolf by mohl říci, že odmítnutí pozměňovacího, toho pozměňovacího návrhu, že vlastně nebyl on, kdo to navrhl, že jsem to byl vlastně já a Wolf, že jsme v tom společně, ale trošku na to tady zapomněl, jsme, já jsem člověk skromný, takže mi to nevadí. Další věc jsou ty krátké prodeje, short selling opět si myslím, že dnešní dopoledne bylo skvělé. Když jsme poslouchali pana Strausekána Maria Draghiho, eh, dostali otázky na Řecko a tak dále, na zákazy různých věcí, a oni řekli, podívejte, potřebujeme to mít dobře vyargumentované. Eh, má to různé dopady. A samozřejmě si myslím, že by to mělo být plato horizontálně, ale třeba v mé zemi funguje krátký prodej a nevedeme se přece až tak zle. Ne? Vydrželi jsme ty bouřlivé časy, vedeme se poměrně dobře, podařilo se nám to zvládnout sami. V každém případě si myslím, že by to mělo být horizontální. A ještě na závěr, Já v tomto výboru zasedám již dlouho, jsem tady od roku 99, a s některými lobbysty se stykám velmi, velmi dlouho a ten jeden člověk mi řekl, ve vašem výboru bývaly doby, kdy jsme si mysleli, a vy jste si mysleli, že finanční sektor je cenou součástí evropského trhu. A pokud to je dnes pochybněno, pokud to vypadá tak, že Eh, to vypadá, že si to už nemyslíme, tak eh, bychom si to asi měli připomenout, ale eh, vy, pane Goze, si to pojmáte správně, já se na vás spolehám. Děkuji, není Ole Ludvigsen. Jo, tak för Låt mig börja på att påpeka det uppenbara. Děkuji. Rada tyto otázky jež probírala před eh, několika týdny. Pokud eh, chceme být kompromisní při hledání, eh, konstruktivní při hledání kompromisu, pak musíme opravdu jednat. Alternativní investiční fondy je důležité, jsou důležité téma a já bych rád zdůraznil, že tady eh, vidím různé kompromisy eh, s nejlepším úmyslem zpravodaje. Eh, co se týče třetích zemí, to si myslím, že je tady navrhováno dobré řešení ten systém pasů, propustek pro fondy z třetích zemí a za účelem jejich přístupu na trhy v třetích zemích Potom eh, musíme jasně nadefinovat kritéria, eh, za jakých eh, budou, jim bude umožňováno spolupracovat s našimi zeměmi. A myslím si, že tím se nám poda- díky tomu se nám podaří vyhnout se mnoha problémům. Nemůžeme opravdu tento trh v Evropě stavět na nejistých základech a nemůžeme se eh, orientovat jenom podle amerických systémů, přestože by to někdy mělo své výhody. Dále informační povinnost pro soukromé kapitálové eh, fondy private equity je také řešena dobře. Eh, je důležité, aby mm, společnosti poskytovaly informace, které jsou relevantní a stejná informační povinnost eh, musí platit pro všechny společnosti. A to je eh, věc, která, eh, kterou vlastně komise již jednou stanovila musíme nadefinovat požadavky na poskytované informace a ty musí platit pro všechny společnosti. A současně si myslím, že se blížíme k dobrému řešení. E, přístup ke kapitálu. E, to je další důležité téma v této oblasti. Děkuji, paní předsedající. Ráda bych poděkovala eh, za fantastickou, skvělou práci našemu zpravodaji panu Gozézovi a ráda bych řekla, že jsem optimistická v otázce prahových hodnot. To byla první verze návrhu komise a teď jako výsledek těch kompromisních pozměňovacích návrhů se domnívám, že by se ty Prahy měly vrátit. V debatě o investování jsme slyšeli celou řadu argumentů proti zavedení prahových hodnot, ale já si myslím, že je to nutné. Řádná arbitráž je nutná na, a když nemáme prahové hodnoty, eh, nechceme tedy eh, regulovat všechny fondy, potom to, se to bude týkat jenom středně velkých kvůli administrativní zátěži a tyto fondy najdou potom svou cestu na evropský trh prostřednictvím pasivního nabízení na trhu. A my přece chceme pomoci těm menším aktérům eh, v naší ekonomice a nechceme zbytečně navyšovat byrokratickou zátěž. Další argument vychází z toho, pokud tyto fondy opustí území Evropské unie, potom to zanechá obrovskou díru v našich rozpočtech a já se domnívám, že si to není nemůžeme dovolit. Děkuji. Děkuji, Udo. Ano, už tady bylo řečeno mnoho věcí. Já nevím, jestli uh, rada udělá Žánu Pólovi laskavost svým rozhodnutí, ale v podstatě uh, už to udělali, ať už uh, jsou jejich důvody jakékoliv. Uh, Eh, dali nám vlastně možnost eh, se, se posunout do první linie, vzít legislativní proces do svých rukou. Eh, já jsem eh, na straně těch kolegů, kteří argumentovali eh, obezřetně. Eh, například Ole Schmidt to říkal dnes dopoledne, že hedge fondy nejsou příčinou finanční krize, ale my bychom neměli tu jejich roli zase bagatelizovat. Já si dobře vystačím s představou toho, kdo přilíval olej do ohně nebyly tady, nebyla tady jasná pravidla, eh, nebyla tady dostatečně odpovědná politika samozřejmě eh, oni dělali to, co eh, jim bylo umožněno, protože nebyli vázáni eh, přísnými pravidly, čili tolik k atmosféře této diskuse. Já jsem jinak toho názoru, kolegové a kolegyně, že ano, my máme právo dělat legislativu, nebuďme příliš skromní, neomlouvejme se za to, je to náš mandát, který nám dali naši voliči, buďme odvážní, já si myslím, že ano, můžeme se tohoto ujmout a Jean-Paul eh, kráčí v našem čele a udělal důležité, první důležité kroky. Chtěl bych říci, že Eh, se budu zaměřovat na úpravu týkající se třetích států a budu se na to stále dotazovat, jestli už eh, máme úpravu dostatečnou, eh, zejména dostatek daňových dohod a daňových úprav, jestli máme rozumné úpravy týkající se třetích států v této, v této oblasti. Dále chci zdůraznit, že jsem jiného názoru nežli Wolf Klintz, že bychom se měli totiž zaměřit na pákové efekty. Já si myslím, že eh, pákový efekt a jeho omezení je důležité téma. Nemyslím si, že je to otázka určená pro samoregulaci. Také e, neříkáme lidem, kteří překračují rychlost na dálnici, že si mají sami určit, jak rychle pojedou. Ne, to je nepřijatelné. Víme, z jakých důvodů a stejné je to s legislativou v této oblasti. Platí to také pro mm, hedge fondy, také pro soukromé kapitálové společnosti. Musíme eh, se také zaměřit na ten požadavek informování zaměstnanců, eh, zdůraznit, jak je důležitý, to už tady také zaznělo. Současně musíme říci, že eh, omezování pákového efektu je mm, důležitá, důležitá věc, kterou musíme, důležité téma, které musíme sledovat, zaměřit se na něj při vytváření našich kompromisů. Když tady citujeme diskusi z dnešního dopoledne, tak si vzpomeňme, že tady bylo řečeno eh, odborníky, že eh, fondy představují eh, polovinu krátkodobých transakcí a nesou za ně odpovědnost. A proto tedy se musíme vyrovnat s nekrytými krátkodobými transakcemi, krátkodobými prodeji, e, pokud bude rada a pokud budou členské státy e, ochotny se dohodnout a budou mít odvahu tuto oblast regulovat, tak my nesmíme zůstat stranou. Děkuji. Paní Wortmann-Kohl. Děkuji, paní předsedkyně. Je to zvláštní situace, díky obavám eh, Gorona Brauna zda bude znovu zvolen v nadcházejících volbách. Nyní Evropský parlament se dává vedou, pardon, pod vedením eh, Jean-Paula Gozese eh, vlastně řídí celou věc. A myslím, že to je vynikající příležitost, kterou musíme využít. Využitý a hlasovat v dubnu. To znamená, že to musíme trošku urychlit, ale když se podíváme na to, jaký je už aktuální stav, jak daleko jsme se dostali, tak myslím, že to je reálné a je to vynikající příležitost. Chci ti poděkovat, Jean Pole, za tvoji vynikající práci a ráda bych se dotkla některých bodů, abych ti poskytla další podněty pro doladění kompromisních návrhů. Pokud o rozsah působnosti, myslím, že tady jdeme skutečně správným směrem, i když potřebujeme dojasnit ty detaily do toho, co do toho bude spadat, co nikoli. To je třeba ještě doladit. A v některých oblastech si myslím, že proporcionalita ta se tedy celá řada témat je tam správně ošetřena, ale také u proporcionality to musíme ještě doladit. Například eh, podniky musí stále plnit požadavky článku 30 směrnice o transparentnosti. E, to je konkrétní téma. Možná bychom se mohli zamýšlet nad tím, za to nevypustit. Také otázka třetích zemí, to si myslím, že je velice důležité, abych ráda znovu zdůraznila, že bychom měli nechat plně otevřené možnosti pro profesionální investory, pro naše penzijní fondy, aby investovali do AIF, s domicilem ve třetí zemi. Protože jakákoliv omezení, zejména eh, pokud se to týká fondů private equity, eh, podle mého nejsou nutná, protože eh, ta, u těchto fondů je nepravděpodobné, že budou představovat systémové riziko, takže toto téma je také třeba dále rozpracovat. Pokud je oceňování, tady se mohu plně připojit eh, k tvé linii, tak jak je navržená v kompromisech. Pokud je opákový efekt, myslím si, že jdeme správným směrem, i když možná bychom do toho měli vnést více flexibility při vyhodnocování rizika. A ráda bych upozornila na návrh rady, kde orgány, vnitrostátní orgány dohledu eh, získávají klíčovou roli při definování limitů, maximálních limitů pro pákový efekt na základě vyhodnocení charakteristiky a eh, fondu a eh, jeho, jeho rizikového profilu. Takže tady bych možná doporučila tento návrh rady v tomto konkrétním bodě. Pokud je o depozitáře, svých kompromisech navrhuješ finanční instituce a investiční firmy jako repozitáře, ale existují i jiné typy repozitářů, například v Nizozemsku máme právní subjekty, ty právnické osoby, které také tak se mohou být ekvivalentní um, v této roli a neměli bychom je vyloučit z této, kvůli této směrnici. Takže to bych byla ráda, kdyby si zohlednil. Tolik tedy ode mne pro tuto chvíli. Chci tě popřát hodně úspěchu a těším se na naše další spolupráci a na úspěšné hlasování v Dubnu. Díky. Děkuji. A na závěr ještě já za parlament. Myslím si, že většina věcí již zazněla. Já jsem vždy zastávala názor, že naším záměrem bylo Eh, udělat více, než jen řešit eh, věci související se systémovým rizikem. Domnívám se, že takový byl od začátku náš záměr a eh, vůbec mi nevadí, pokud rozsah působnosti tady, nebo rozsah té věci je, je větší. Já si myslím, že to byl od začátku už od minulého funkčního období náš záměr. Pokud je o třetí země, asi bych chtěla trošku lepší zacházení pokud jedna strana je v EU, ať už je to fond nebo jeho správce. Protože e, v takové chvíli potom je zde určitý e, faktor e, dohledu a povědomí o tom, co se děje v daném fondu. A zejména jsem znepokojena, pokud bychom měli evropského správce fondu a došlo by k zablokování možnosti investic do hodnotných fondů které by ten správce chtěl provádět. Myslím si, že při té úplně první výměně názorů na toto téma eh, jsem říkala, eh, a co třeba u nedostatečně rozvinutých nebo rozvojových zemí, kde nebude prostě ekvivalence, ale eh, mohou tam existovat dobré investiční příležitosti. Takže si myslím, že bychom tomu neměli zavírat dveře a pokud je správce v EU, tak potom evropské orgány dohledu se tím mohou zabývat a mohly by tedy přeskoumat, jaký je rozsah a diverzifikovanost eh, rizika u těch investic do třetích zemí. Byla bych ráda, kdyby toto bylo zohledněno. A pravděpodobně někdo tady bude argumentovat proti mně respektive je možné argumentovat i v opačném směru. Pokud je o eh, odpovědnost, eh, tak eh, mám problém s pojetím vyšší moci, protože to není něco, co je uplatnitelné napříč celou EU. Myslím si, že řada z nás se snaží dospět ke stejnému stanovisku, totiž, že Nemůžeme říct, že depozitář vždy nese odpovědnost, pokud jde k něčemu, co eh, naprosto nebylo eh, v jeho moci pod jeho kontrolou. Eh, to, myslím, máme všichni na mysli, jenom se nám to nedaří formulovat vhodně. Tak na to bychom si měli dát pozor. Dosti se mi líbí představa, že by bylo možné přenést některé činnosti a mít to jasně dáno ve smlouvě, kdo nese odpovědnost. Myslím, že jsem nepočítala s tím, eh, že by se potom eh, toto dále přenášelo na další subjekty, že by to mohlo být takový nekonečný řetězec a nikdo by nevěděl, kdo stojí na jeho konci. Ale eh, myslím si, že mohou existovat, existovat možnosti pro určité striktně nastavené smluvní podmínky. Tomu bych byla příznivě nakloněna, pokud by se nám podařilo opět to správně formulovat. Pokud je opákový efekt, Udo říká, že pákový efekt není věc pro samoregulace, já s tím souhlasím. Um, tady hovoříme o tom, že by to mělo podléhat zásahem orgánů dohledu. Já si myslím, že je zde prostor jak pro um, zásahy z evropské úrovně, tak od vnitrostátních orgánů dohledu. Ehm, široce za to bych čekala, že evropská úroveň, ten nový orgán dohledu, až bude ustaven, Ehm, tak potom bychom měli ehm, určité pokyny po to, kdy, pro to, kdy a jak by do toho vstupovaly případně vnitrostátní orgány dohledu. Čili určitě by nešlo o autoregulaci, ale vzhledem k tomu, jak je ta situace rozmanitá, jak není možné se nastavit, jak se ty vzorečky, jak se to bude řešit v jednotlivých případech. Ehm, předpokládám, že obě úrovně, tedy ta národní i evropská, by do toho vstupovaly. A to bude ode mne prozatím vše protože jinak už tady většina zazněla. A souhlasím s ostatními, že už jsme urazili velký kus cesty. Samozřejmě, já už jsem byla v této pozici dříve u směrnice o platených službách, kdy eh, jsme předběhli radu a nějak nám to neuškodilo asi. Takže já, já jsem všem říkala, že to parlament vyřeší. A všem říkám tedy, že toto parlament vyřeší a doufám, že tak skutečně učiníme. Zbývají nám ještě 3-4 minutky. Žámpole, eh, přeješ si nechat ještě prostor komisi nebo chceš eh, vystoupit na závěr? Já bych jenom rád poděkoval eh, všem kolegům, kdo vystoupili. Děkuji za jejich díky, ale vyčkejme, vyčkejme. Je to trošku, jsou trošku díky, na, jak se na úvěr, protože počkejme, jak to nakonec dopadne. Um, já jsem tady s tím zpravodajům eh, dal věci předem. Je pravda, že to vyvinulo od první výměny názorů a budeme pokračovat ještě v práci, jak říkáte, paní předsedkyně, když eh, je parlament eh, napřed oproti radě, tak může učinit celou řadu dobrých věcí. Dobrá, děkuji. Takže tím pádem, myslím, končí tato schůze. Skoro přesně na čas. Děkuji.